Right, good morning, everybody. Přeji vám všem dobré ráno. Ráda vidím ranní ptáčky. Po cestě jsem se bavila s předsedou eh, dopravního výboru a ptala jsem se, jsou tam všichni v devět a um, on říkal ano, jednou, když tam skoro nikdo nebyl, tak jsme v devět hodin odhlasovali šest důležitých věcí a poučili se. Takže děkuji, že jste tady. Nyní bod na pořadu jednání číslo 7, tedy výměna názoru se zpravodajem rozpočtového výboru s tím, že za Ekon je navrhovatelem Ashley Fox. Navrhovala bych tedy, abychom nejprve dali slovo Ashleymu, který má pár připomínek, a následně dám slovo hlavnímu zpravodaji panu Laviovi a následně dá možnost těm, kteří chtějí vystoupit. Vidím, že pár lidí, kteří se v rozpočtech vyznají, tady je, takže předpokládám, že k té výměně názoru dojde. Ashley, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je dobré vystupovat před tak nabitou zasedací místností. Vítám pana you. Musím říci, že jste měl před sebou nevděčný úkol ehm, sladit eh, různé požadavky komise členských států a pochopitelně europoslanců a europoslankyň. Nejprve k obecným zásadám toho, co by v rozpočtu měli, mělo být. Evropský rozpočet by podle mne měl být v souladu s úspornými opatřeními, která na sebe berou členské státy. Domnívám se, že by bylo nerozumné, kdyby Evropská unie očekávala a požadovala navýšení výdajů ve chvíli, kdy daňoví poplatníci v členských státech platí vyšší daně, dostávají méně veřejných služeb a kdy Evropská komise některé členské státy eurozóny poučuje, že musí zásadním způsobem snížit výdaje. V takové situaci by bylo zcela nevhodné, aby Evropská unie se pro své instituce vydala opačným směrem. V ideálním případě si myslím, že by mělo dojít eh, v rozpočtu Evropské unie ke škrtům předpokládám, že tento výbor anebo celá sněmovna se nevyjádří souhlasně, takže si myslím, že byste se minimálně měli snažit o reálné zmrazení rozpočtu, tedy tak, aby ten rozpočet nešel eh, výše jen více než o inflaci, byť si myslím, že bychom se měli snažit o ambicioznější cíl. Teď, co se týče odpovědnosti hospodářského výboru řada poslanců a poslanky může tvrdit, že ta či ona organizace prostě musí dostat více peněz, aby byla schopna naplnit své cíle, lépe regulovat banky či pojišťovny a nebo jinou náplň své práce. Prostě vždy se najde dobrý důvod u oblíbených projektů vydávat více prostředků. A je možné, že v rozpočtových liniích ekonu jsou instituce, které se zaslouží více prostředků. Pokud se poslanci či poslankyně setkají s takovými to případy, tak by to měli vykompenzovat škrtem jinde. Jinými slovy, tedy rozpočet Ekon by neměl v čistém vyžadovat navýšení rozpočtu. Pokud se tedy domníváte, že ESMA by měla dostat více peněz, tak někdo jiný musí dostat méně peněz. A měli bychom se snažit eh, vybalancovat eh, navýšení výdajů, snížením výdajů v jiné oblasti naší zodpovědnosti. To je úvodem, pane Lavil, vše a poprosím kolegy, aby vám nedávali seznam svých přání, který je příliš dlouhý a příliš drahý a navíc nesplnitelný, jak víme. Děkuji. Děkuji. Pan Levia, prosím. Děkuji mnohokrát, pane Foxy. Come è a lei noto, eh, la lunga procedura di bilancio ha avuto inizio con la approvazione. To dlouhé rozpočtové řízení započalo tím, že plenární zasadání parlamentu přijalo hlavní směry, které se týkají rozpočtu 2013. Je to dlouhé řízení, na kterém jsme pracovali během celého roku. Já jsem požádal o to, abych se mohl účastnit všech zasedání komise. Tak abych nejenom mohl prezentovat ty hlavní směry eh, rozpočtových eh, položek, ale abych eh, mohl předložit některé informace, které velice dobře znají členové této, tohoto výboru a výboru pro rozpočet. Takže nyní jsme v závěrečném stádiu finančních perspektiv. A rozpočet na rok 2013 eh, je posledním obdobím tohoto programovacího období do roku 2013. A tak, jak tomu je vždy, v průběhu těchto eh, prací na víceletém finančním rámci objevují se další a další požadavky na platby v rámci komunitárního programu. Zvláště Eh, nyní je potřeba vysoká potřeba plateb, eh, týká se to operativních programů, programů na výzkum, vývoj. Nyní tedy jsme dospěli do okamžiku, kdy je velice jasná potřeba z hlediska plateb. A to právě uváděl kolega Fox. A to, co řekl ohledně rozpočtových úspor, to je naprosto správné. Měli bychom vypracovat úsporný rozpočet. V tom smyslu, že bychom neměli do rozpočtu připojovat další výdaje, které by neodpovídaly prioritám. Ale musíme si uvědomit, že Evropa a komise v předchozích letech na sebe brali závazky, které generují dodatečné platby, takže je nutné uhradit tyto účty. My víme, že musíme eh, zaplatit a eh, vyřešit 270, 207 miliard euro, což je RAL, to znamená zůstatky, které se musí ještě vypořádat. A je zde riziko, že nebudeme schopni splatit eh, závazky, které jsme na sebe vzali v minulých letech a které si vyžadují nyní platby. Tady se kolegové na to můžete podívat. Vidíte tady graf, který ukazuje požadavky na platby ze strany členských států během roku, eh, během minulého roku 2011. V posledních měsících tohoto roku, to znamená v prosinci, členské státy předložily oprávněné požadavky na platby ve výši 15 miliard euro zatímco komise měla pouze 5 miliard k dispozici, takže eh, byl tady rozdíl přibližně asi 10 miliard. A těchto 10 miliard přešlo do rozpočtu 2012 na úrovni plateb. A určitě se tady budou objevovat další požadavky na platby, které budeme registrovat během roku 2012. V každém případě my vidíme, že u mnoha programů Ehm, výzkumu a také z hlediska regionální politiky, platby a částky, které jsou vyčleněny na platby během roku 2012, nebudou dostatečné na to, aby se vypořádali závazky, které byly přijaty. Proto jsme požádali komisi, aby byla realistická ve svém návrhu rozpočtu, který bude předložen 25. dubna. A proto jsme požádali komisi, aby nám poskytla co nejpřesnější prognózy z hlediska potřeb. E, navštívili jsme také jednotlivé specializované výbory, hovořilo se o jednotlivých specializovaných rozpočtových linkách. A toto je smysluplné. I to zdůraznil náš kolega Ashley Fox. Pokud máme v úmyslu posílit, navýšit některé rozpočtové linky, tak bychom zároveň měli být schopni definovat tzv. negativní priority. To znamená, nemůžeme postupovat tak, jak tomu často je v parlamentu, abychom požadovali další zdroje na různé linky, aniž bychom byli schopni vyčlenit eh, položky, které můžeme částečně okleštit nebo snížit. Proto apeluji na komisi jménem Ekonu, aby nám předložila zodpovědné prognózy v rámci jednotlivých priorit, které si vyžadují další prostředky. Dále je nutné také definovat rozpočtové položky, kde jsou možné škrty. To je všeobecné zaměření chceme předložit zodpovědný úsporný rozpočet, ale na druhé straně tento rozpočet by měl být schopen přinést takové prostředky, které by umožnily naplnit priority, to znamená růst a zaměstnanost. A hlavně zaměstnanost mladých lidí. Budeme se snažit pomáhat v této práci z hlediska vyčlenění prioritních rozpočtových položek. jsme si vědomi, že se musíme začlenit jen na některé priority. Tento rozpočet nám neumožňuje vyřešit všechny problémy, kterým čelíme. Děkuji. Jean-Paul. Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem tak nadšený těmito rozpočtovými záležitostmi, protože často máme pocit, že jsou to takové kouzelnické triky. Nejdřív se vysvětluje, co budeme dělat, pak se konstatuje, že čísla neodpovídají tomu, co bylo oznámeno. Chci tedy uklidnit Ashle Foxe, já jsem starostou malé obce už 25 let a nikdy jsem nenavýšil daně, mám tam úspory a moje obec není zadlužena. A dokonce nicméně přesto všechno jsem byl znovu zvolen. Tady jsem slyšel, že musíme být konzistentní a zodpovědní. Nedělejme si iluze. Diskuze, které v současnosti probíhají, jsou tady proto, aby pobavili galerii. Víme, že nebude přijato žádné finanční rozhodnutí do francouzských voleb a do německých voleb. Takže dnes se jedná tak trochu eh, o jakýsi mm, spektákl, který musí zdůvodnit tyto požadavky. Říkáte, že musíme být zodpovědní, že bychom neměli požadovat více já jsem ochoten takto postupovat. Chci pouze, abychom byli konzistentní. Konzistentní z hlediska toho, co žádáme na Evropě. Není možné, aby představitelé vlád eh, po, požadovali některé záležitosti a na druhé straně sepsali eh, dopisy, že eh, evropské zdroje se nesmí měnit do roku 2020. Nemůžeme snižovat rozpočty, které jsou nezbytné. A tím se dostávám k oblíbenému tématu tlumočníku. Všude se říká, že je nutné snížit náklady na tlumočení, musí se racionalizovat tento systém. Dobře, ale tady je otázka, že vymizí veškerá demokratická hodnota EU. To je sebevražedné pro Evropu. Vysvětlete občanům, že v současnosti tady nejsou peníze v Evropě z hlediska eh, regulace a zákonodárných opatření, eh, pak není možné zároveň vytvářet pravidla, která chtějí regulovat eh, a kontrolovat a zároveň nedat institucím prostředky na práci. Pokud vysvětlíme občanům, že budeme hovořit na příště pouze anglicky v tomto parlamentu a že na diskuzi mohou participovat jenom anglofoni, tak myslím si, že tím budeme škodit Evropě. Musíme si vědomit, jaké jsou tady priority. Priorita je v tom, aby Evropa mohla naplňovat to, co jí bylo svěřeno. A tady s úžasem e, slyším ty, kteří říkají, Evropa není zadlužena, může si půjčovat. Eh, Evropa jako taková si může půjčovat, není zadlužena, eh, členské státy jsou zadluženy. Ano, ale v takovém případě musíme mít rozpočet, který nám umožňuje eh, proplácet závazky. Takže toto neplatí, nemůžeme si takto vymýšlet, nemůžeme na druhé straně říkat, že máme mít úsporný rozpočet, nemáme žádný manévrovací prostor. A na druhé straně mm, nemůžeme oživit ekonomiku, pokud nebudeme mít rozpočet. Pokud budeme dělat škrty, dělejme je tam, kde to je zbytečné. Podívejme se na různé cesty, mise, které neslouží k ničemu. Podívejme se na ty papíry, které se tady produkují a nikdo je nečte. To možná nejsou obrovské úspory, ale i malé úspory mohou vést k určitým eh, významným úsporám. Já jako starosta umím počítat. Hmm, možná, kdybychom postupovali tímto způsobem, účty by byly eh, řešeny a zpravovány lepším způsobem. Děkuji. Děkuji, <clears throat> Ole. Děkuji, Ole, prosím. Tack så mycket för ordet och eh, kan säga klart och tydligt att jag är för budgetar i balans. Děkuji mnohokrát. Mně připadá tento rozpočet vyvážený, samozřejmě je správné realizovat úspory tam, kde je to možné, ale zároveň musíme přijímat rozhodnutí, která jsou proveditelná. Takže to jsou dva principy a musíme tedy také naplňovat priority, které byly přijaty a také Ekon musí toto respektovat. Dále je důležité se ujistit, že evropské orgány budou mít nezbytné prostředky na naplňování svých kompetencí. V současnosti mm, tyto prostředky nejsou postačující a je nutné se tím zabývat. Dále je nutné si uvědomit, že kompetence těchto institucí stále rostou v souvislosti s novou legislativou, která je zaváděna. Musíme být opatrní a musíme sledovat vývoj, ke kterému dochází a rozpočet musí eh, přiměřeně růst také v závislosti na těchto kompetencích. Musíme být aktivní v tomto rámci. Evropské orgány jsou respektovány, to je důležité také z hlediska finanční stability v Evropě. Druhá věc. Měli bychom se zajímat o vnitřní řízení eh, toho, co v tomto rámci probíhá na úrovni komise. DGFIN. Je tam dostatek zdrojů, je tam dostatek zaměstnanců na kontrolu a analýzu, která by měla být eh, dostatečná, uspokojivá. A jaké projekty jsou zde pro příští rok? Sixpack, tupek budou uplatňovány v následujícím období. Potřebujeme konkrétní plány do podzima. Dále je tady evropský semestr, který zaujímá čím dál větší místo. U rozpočtu komise si musíme ujistit, že tento nový systém bude zvládnutelný a že bude fungovat taky, jak to eh, bylo mm, mm, zakotveno na počátku. A za tímto účelem se musíme soustředit na vývoj evropské statistiky. Existuje program, jehož cílem je zlepšit programy boje proti daňovým únikům. Nejdříve problematika statistiky. Krize ukázala, že kvalita statistických údajů se musí zlepšit. Musíme mít statistiku, která bude pokrývat více oblastí. A i zde je nutná konzistentnost z hlediska zdrojů. A nyní, co se týče daňové spolupráce. I zde je velký potenciál. Mohli bychom bojovat účinněji proti daňovým únikům, kdybychom postupovali společně. A to by bylo velice pozitivní. Velice netrpělivě očekávám konstruktivní proces v příštích měsících a doufám, že se nám podaří dospět rychle ke konzistentnímu řešení a že naplníme svoje, svoji odpovědnost. Je důležité se uvědomit, jaké byly příčiny krize a kontrolní orgány musí zajistit, že tyto záležitosti se nebudou opakovat. Je to otázka budoucnosti a musíme konat nyní, aby došlo k ozdravení eh, ekonomiky a příslušné orgány musí jednat. Um, thank you. Děkuji mnohokrát. And za Aldi. Za Alde, prosím. Děkuji. Myslím si, že pan Lavia velmi dobře popsal, jak funguje rozpočet Evropské unie. tuto chvíli a v poslední fázi bývalého eh, programačního období se zvyšují výdaje, protože platíme účty a řada ministrů financí zjevně systém, který sami vytvořili, nechápou a teď nechtějí platit své účty. Konkrétně řečeno, když se podíváme na část rozpočtu, kterou má na starosti hospodářský výbor, Souhlasím s tím, co říkal pan Gozes a pan Ludvingson, alespoň částečně, ale v každém případě je potřeba se postarat o to, že dozorové orgány budou mít dostatek prostředků na to, aby mohly plnit své úkoly a těch úkolů mají stále více. Když v rozpočtu hospodářského výboru najdeme příslušné úspory, nebo když je budeme chtít najít, tak to bude dosti těžké, protože přímého rozpočtu máme na starosti poměrně málo. A kromě agentur a do, dozorových orgánů je to v podstatě pár subvencí. Jinými slovy, tento výbor je v trochu zvláštní situaci a myslím, že bude dosti těžké ty potenciální úspory najít. Když parlament diskutuje o rozpočtu, tak eh, většinou sleduje agentury jako takové, a to průřezově, protože konec konců potřebujeme, aby naše regulační agentury skutečně fungovaly. Takže si myslím, že na to by neměl zapomenout ani pan Foxleda, že by byl kouzelník, myslím si, že se mu jinak těžko najde. Těžko poraží najít eh, potenciál pro úspory. Děkuji také panu Ludvíksonovi za to, co řekl o rozpočtu komise. A to, že je potřeba, aby komise byla schopná naplňovat své nové úkoly. Víme, že komise se snaží naplnit slib, snížit správní výdaje o 5 a to je proces, který už zahájili ale v některých oblastech potřebují navýšení, zatímco v jiných je možné snížit výdaje. To samo je užitečná práce, ale uvědomujeme si, že je potřeba, aby měli k dispozici rozpočet, kterým umožní plnit jak svou statistickou, tak svou kontrolní práci. Sven, prosím. Ole chce vstoupit? Ano, chtěl jsem si vzít slovo. Omlouvám se. Musím ale totiž za chvíli odejít, takže si nebudu moci vyslechnout celou tuto diskusi. Chci hlasovat, ale nebudu bohužel schopen vyslechnout si celou diskusi. Děkuji mnohokrát. Thanks for, uh, first, uh... Děkuji za tuto výměnu. Doufám, že to zabrání komplikovaným diskusím později. K samotnému rozpočtu chci říci, že hospodářský výbor má poměrně omezené pravomoci, protože jsme zodpovědní pouze za malou část rozpočtu. Ty velké otázky, tedy velikost rozpočtu a vydávání prostředků v neefektivních oblastech, to se netýká rozpočtu ekonu. Pochopitelně, že to, jak Evropa vydává prostředky, je velká otázka. Je pravda, že eh, vydáváme hodně prostředků na neudržitelné politiky, podporujeme ze svých prostředků formy produkce a výrobní prostředky, které nejsou úplně v souladu s ekologickými cíly obsaženými ve strategii 2020. Když se podíváme na rozpočet v oblasti zemědělství, tak tam bude potřeba provést změny. To tež platí pro výzkum, to tež platí pro části strukturální politiky. To všechno víme, ale o to tady hlavně nejde. A hospodářský výbor by se mohl zeptat, jestli vydávání prostředků v jiných oblastech je z pohledu hospodářské politiky efektivní. To udělat můžeme a to, pane zpravodaj, by mohla být užitečná diskuse. Nad rámec této diskuse si myslím, že část rozpočtu, který má na starosti hospodářský výbor, není zrovna tím, kde by se měly odehrávat eh, one staré bitvy pro a nebo proti eh, státním výdajům či výdajům Evropské unie. O různých agenturách jsme tady diskutovali často, posílili jsme je svou vlastní činností, platí to především pro orgány dohledu a myslíme si, že představují dobrou investici pro Evropu. Kdyby bývaly, existovaly a měli více prav, pravomocí v minulosti, tak bychom teď platili za daleko méně nákladů. Takže je trochu ironické eh, chtít eh, škrtat finance agentur, které mají provádět finanční dohled, a když tuto žádost vznášejí země, které ten dohled zrovna neměly nejlepší. Kromě toho, komise mnohokrát požádala o to, aby agentury měly dostatek prostředků na plnění úkolů, které jim vyplývají z legislativy. Buďme tedy konzistentní. Za prvé, není možné jednou rukou legislativou evropským dozorovým orgánům dávat více pravomocí a druhou rukou jim odebírat potřebné prostředky a tím jim znemožňovat mít dostatečně kvalitní zaměstnance. Je potřeba k tomu přistupovat konzistentně. A kromě toho je potřeba, abychom také přistupovali konzistentně k jiné věci. A to k rozpočtu a jeho velikosti. V krizovém výboru jsme na tom hodně pracovali, předsedal Wolf Klins, tam jsme vyjádřili jasný a silný postoj parlamentu k rozpočtu, takže bychom neměli zapomínat na to, na čem už jsme se dohodli. Apeluji na dobrou spolupráci se spravodajem, doufám, že, do své, že svou práci nesoustředí pouze kolem svých názorů, ale i kolem toho, co již rozhodl tento výbor a parlament. Děkuji, Jorgen, prosím. Děkuji. Já mohu v podstatě jak si schválit to, co řekli předchozí řečníci. Vycházím z toho, že každý veřejný rozpočet eh, se zavazuje k tomu, aby, ho, eh, aby hospodařil rozumně. Samozřejmě to musíme eh, přeskoumat. Ale v každém případě musí hospodařit ekonomicky. Například kdo chce kritizovat zemědělské výdaje, může to činit, ale na druhé straně je tady určitý politický základ a jde také o Eh, schopnost zajišťovat potraviny v Evropské unii. Samozřejmě situace dnes je jiná, můžeme o tom eh, diskutovat, ale není možné zde přijímat nějaká své volná rozhodnutí. Chtěl bych také říci, že mm, eh, evropský rozpočet představuje 1% HDP celé Evropské unie. To není hodně, to není příliš mnoho. Eh, samostatně vzato samozřejmě, ale nicméně z hlediska celkového HDP to nejsou tak obrovské prostředky, ale i to musíme samozřejmě uplatňovat smysluplně. Eh, máme tady návrhy na eh, rozšiřování Evropské unie. Chorvatsko bude vstupovat, je nutné také mm, zohlednit poptávku a požadavky z hlediska regionálních programů Eh, víte, že tyto prostředky nebyly navýšeny. To navýšení v poslední době probíhalo roku 2004. Eh, mezitím eh, vnitrostátní rozpočty narostly mnohem více než rozpočet Evropské unie. Já se domnívám, že je možné tady argumentovat a říkat, že potřebujeme mnohem více prostředků. Já bych byl ofenzivnější a řekl bych, že v některých oblastech potřebujeme více prostředků z hlediska úkolů Evropské unie a nezbytnosti jejich naplňování. Co se týče dohledových orgánů, tady už bylo mnohé řečeno, já s tím souhlasím. Tyto dohledové orgány by Eh, měli zvláště dohlížet nad investicemi, eh, měli bychom samozřejmě zabraňovat tomu, aby se opakovala krize. Já myslím, že to jsou ty hlavní eh, principy, které jsem chtěl vyjádřit, takže nebudu již dále hovořit a doufám, že budeme moci dospět k dohodě na úrovni ekonu a že Ekon se vyjádří v jednoznačné, ve prospěch jednoznačné stabilizace rozpočtu. Děkuji. Teď už eh, vlastně tady hovoříme na úkor eh, kapitálových požadavků, ještě tři lidé, takže Vicky, prosím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem se zabývala rozpočtem v předchozích několika letech, tak jsem ráda, že to teď začíná včas. Protože v minulosti jsme eh, pak museli přerušit přes léto a pak eh, nebylo možné udělat eh, patřičný eh, průzkum, tak abychom opravdu měli jistotu, že můžeme ty rozpočtové linie správným způsobem vynaložit. A, takže tímto způsobem se budeme moci dostat do větších podrobností a to nám může pomoci. Zvláště se můžeme podívat na to, jestli nejsou lepší způsoby, jak pracovat s experty, vlastními experty členských států. Opravdu by bylo dobré se podívat na to, které rozpočtové linie byly nevyužity, které položky byly nevyužity v minulosti. V rámci eh, směrnice eh, o rozpočtových rámcích jsme se měli podívat na střednědobé dopady rozpočtu. My bychom mohli jít eh, příkladem a podívat se na střednědobé dopady našeho vlastního rozpočtu a těch rozpočtových položek u nás i jinde. Já jsem k tomu měla konkrétně některé otázky týkající se penzijních systémů evropských institucí, jestli jsou sladěny s těmi eh, členských států. Děkuji, András. Já děkuji. Za prvé bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho práci. Co se týče výdajových eh, rozpočtových linek tady některé prostředky nebyly využity, protože členské státy například nejsou eh, schopni správně využívat prostředky strukturálních fondů, které jsou k dispozici v EU. Komise toto často kritizovala a je tady problém s naváděním těchto členských eh, států. Eh, přitom je tady možnost změnit alokaci těchto prostředků ze strany komise. Já bych se chtěl obrátit na zpravodaje a chtěl bych se zeptat na následující záležitost. Máme tady prostředky, které by měly být použity v strukturálních fondech. Je možné, aby u těchto nevyužitých prostředků se změnila alokace, aby tento návrh padl ze strany komise nebo ze strany Evropského parlamentu, abychom je mohli spotřebovat? Samozřejmě některé členské státy jsou proti tomu, ale možná, že je to akcent, který bychom mohli zde nějakým způsobem uvést. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nakonec se chci vyjádřit já sama. A to velmi stručně. Chci jenom obrátit vaši pozornost k tomu, že na poslední plenárce ve zprávě o rozpočtu jsme prohlasovali eh, pozměňovací návrh, kde se eh, říká, že, tady, že zajištění eh, nezávislých právních služeb je prioritou. To je eh, otázka, která je nesmírně důležitá, protože nás bude čekat obrovské množství delegovaných aktů a um, regulovaných standardů a s tím jsou spojeny různé právní otázky. Takže tady bych se připojila k hlasům, které žádají o vyčlenění větší prostředků na, na tyto služby tak, aby mohli plnit svoji činnost. A bude těžké to eh, najít v rámci tohoto de minimis rozpočtu, eh, který před sebou máme tady ve výboru. A možná bychom mohli říct, že tady nezvýšíme celkově výdaje na agentury, nebo použijeme nějaký, nějaký jiný nástroj, ale je jasné, že nemůžeme mít inflační rozpočet. Zároveň však Vím, že někteří by chtěli, aby jsme nekrátili eh, prostředky těm agenturám, které zajišťují třeba bezpečnost eh, letového provozu, anebo regulaci finančních služeb, protože konec konců to je důvod, proč jsme v této krizi. Takže, pan Levír, už bychom skutečně měli přejít k těm kapitálovým eh, požadavkům. Chcete ještě slovo na pár minut? Budu velice stručný, samozřejmě. Nejdříve děkuji za tuto zajímavou diskuzi. Je to právě tento důvod, proč bych jako zpravodaj chtěl jednat se specializovanými výbory. V rámci tohoto řízení eh, tyto výbory mohou být, mít konkrétnější představy z hlediska priorit komise. A eh, váš příspěvek je zde zřejmý. Několik eh, kolegů již zde předložilo návrhy ohledně hlavních směrů. Ale já si myslím, že nyní není doba na to, abychom eh, definovali například priority dohledových orgánů. Eh, toto vše bychom měli začlenit do priorit, které vyjadřuje parlament a o kterých bude hovořit v trialogu. Jsou zde zásadní eh, kritické otázky, které spočívají v tom, že my si musíme uvědomit, že nemůžeme pouze požadovat další prostředky. To je hlavní signál, který musíme vyslat. V rámci souhrného rozpočtu musíme také zmapovat eh, programy, eh, kde by bylo možné jak si snížit jejich implementaci nebo jejich priorita není tak eh, nabílení a kde by byly možné určité škrty. Zazněly tady připomínky na toto téma. Samozřejmě priority budete definovat vy na vašem výboru. Poté, co jsem si vyslechl tyto první názory, tak mým úkolem bude, abych sformuloval tyto aspekty a připravil jednání trialogu. Je jasné, že bankovní orgány musí mít k dispozici nezbytné prostředky pro to, aby správně fungovaly. Padly tady specifické dotazy ohledně regionální politiky. Musíme si uvědomit, že regionální politika také zaznamenává pokles. Musí dojít tedy ke změně programů na úrovni členských států, na úrovni těch příslušných regionů. Je jasné, že v rámci těch existujících prostředků každý by se měl snažit maximálně využít tyto zdroje. To je hlavní filozofie Jde také o to, abychom do toho eh, plánování zasadili ty relevantní potřeby, které by se daly řešit v rámci disponibilních zdrojů EU. Děkuji. Takže zvážíme návrh stanoviska, pro, prodiskutujeme 30. května nebo 19. Eh, května, eh, června tedy. Takže lhůta pro předkládání návrhu 18. června tudíž nedává smysl. Takže 10. Eh, července to probereme v září 19. Eh, to, o tom budeme eh, hlasovat tady a, tady a potom v říjnu na výboru. Takže nyní se přesuneme dál k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod 8 a 9, což je směrnice a nařízení, která se týká výměny názorů k těmto nástrojům k obezřetnostním požadavkům a dám slovo Otmarovi Karasovi. Paní předsedkyně, já vás dnes zdravím ve vaší dvojí úloze, jste také stínovou zpravodajkou k této problematice. Milí kolegové, na úvod bych chtěl uvést čtyři body, o kterých by bylo možné diskutovat. Tisíc pozměvacích návrhů bylo předloženo mm, ohledně prvního textu, dále tady bylo asi 500 pozměvacích návrhů k druhému bodu, to znamená asi 2059 pozměňovacích návrhů v celku bylo předloženo k těmto dvěma bodům. Pro mě jako zpravodaje to pozitivní. Pozitivní pro mě bylo, že všechny pozměňovací návrhy v podstatě šly stejným směrem. To samozřejmě můžeme vysvětlit tím, že jsme eh, měli velice intenzivní proces diskuze již roku 2010. Eh, tato diskuze proběhla v tomto roce a tím eh, se nám dařilo také usměrňovat návrhy komise k těmto bodům. Moje druhá připomínka. My velmi intenzivně pracujeme na kompromisech a v tomto smyslu bych chtěl poděkovat Julii Gritz a také spolupracovníkům sekretariátu a také asistentům poslanců, kteří nám eh, pomáhají v tomto smyslu. Děkuji všem, protože všichni si dovedou představit, kolik času to potřebuje a také vůle, abychom to dostali do té správné polohy. Mnozí říkají, že z důvodu toho vysokého počtu pozměňovacích návrhů a také z důvodu eh, složitosti dané tematiky je nutné již nyní nějakým způsobem stanovit harmonogram. Já vás prosím, abychom zatím se od tohoto distancovali. Eh, ty harmonogramy, které jsme navrhli, jsou realizovatelné, zatím bychom se jich měli držet. Eh, jsou to lhůty, které jdou ku prospěchu tedy účastníků trhu a také je tady dostatečný prostor pro jednání s radou, tak abychom dospěli k, jakému jakémusi společnému stanovisku. Doufejme, že ten harmonogram Eh, naplníme a 25. a 26. dubna o tom budeme hlasovat na Ekonu. Za třetí, stále čekáme na reakce komise například na zprávu, která byla požadována z naší strany ohledně eh, pokroku v procesu naplňování eh, Bazileje v USA. Za čtvrté, Padlo tady mnoho pozměňovacích návrhů a i já jsem předložil pozměňovací návrhy ohledně EBA. Je tady mnoho pochybností ohledně přiměřenosti e, opatření, která by EBA měla naplňovat z hlediska malých institucí. Eh, tvrdí se, že mm, tato opatření jsou nepřiměřená z hlediska malých společností. To sdílím, toto stanovisko. Myslím si, že s EBA bychom měli úzce spolupracovat. Eh, ostatně EBA je ochotná kdykoliv přijít na výbor a hovořit o svých aktivitách, o svých plánech a o svých prioritách. My všichni nedopustíme, aby Mm, tento orgán realizoval politiku. Politiku děláme my. My jsme zákonodárci a eh, proto mm, jsme eh, přistoupili k takovému jednání s EBA, že mm, vlastně eh, rozhodování jsme rozdělili do několika etap a že e, jsme e, také některé aspekty z tohoto hlediska vyškrtli z našeho návrhu. Nicméně je tady mnoho pozměňovacích návrhů, které se dožadují více aktivit EBA při vysvětlování těch konkrétních otázek. O tom budeme diskutovat. Dále, co se týče jednotlivých kapitol, tak bych vás požádal, abyste zohlednili skutečnost, že máme tady tři oblasti, kde dochází eh, ke změnám na základě diskuze s kolegy. Je tady jeden pozměňovací návrh, který se týká snížení váženého rizika u těch malých a středně velkých podniků. Tady bych chtěl zdůraznit pouze pro malé a střední podniky a ne pro celé maloobchodní portfolio. Není možné abychom eh, nějakým způsobem eh, nediferencovali tyto podniky. Eh, tady totiž zatím neexistují také nějaké výmluvné dopadové studie. Takže mm, musíme vždy vycházet z obratového limitu, z obratové hranice. To byl požadavek také Eh, který se musí ještě přeskoumat z hlediska Komise a Evropského parlamentu. Eh, zatím čekáme odpověď a reakci EBA z hlediska této meze. Pak se hovoří o mm, kapitálových rezervách. To je také další otázka, která se musí systémově vyřešit. Samozřejmě, že jde o to, abychom nedopustili mm, jaksi selhání eh, celého systému. Musíme tedy zabránit tomu, aby kapitál eh, na sebe bral příliš velké riziko. Takže eh, Jde o to, že s rozdílem některých drobných detailů tyto kapitálové rezervy byly podpořeny všemi frakcemi. Další blok Eh, otázek souvisí s odměňováním v bankách. To jsme zpřísnili z hlediska corporate eh, governance. EBA by měla definovat jednotlivá kritéria, podle kterých by se toto dalo identifikovat. Máte zaměstnance, kteří na, nenesou riziko, pak jsou zaměstnanci, kteří mají rizikové postavení a zde musí dojít eh, k specifické regulaci. Je nutné mm, stanovit určité podněty pro to, aby eh, nebylo možné přistupovat na příliš velké riziko. Pak je tady otázka tedy dvou složek odměn, to znamená variabilní eh, část odměny, tato variabilní část by neměla být eh, vyšší než dvojnásobek eh, té fixní pevné části. I k tomu se poslanci eh, vyjádřili. Tuto diskuzi musíme pokrač- v této diskuzi musíme pokračovat a musíme dávat pozor na to, abychom dělali to, co je nezbytné a abychom nepostupovali populisticky. Eh, co se týče eh, fixní hranice eh, nebo to, té fixní pevné části, to není smysluplné, abychom ji stanovovali. A nyní poslední část. Ta se týká té oblasti, kde bylo podáno mnoho pozměňovacích návrhů. Za prvé, první tato oblast je stále otázka definice kapitálu. Eh, tady jsou některé pozměňovací návrhy ohledně definice a ohledně různých kapitálových nástrojů. Podle mého názoru je nutné eh, říci, že jsme tady prosadili ten principiální přístup. Ale teď musíme pracovat s kritérií. Pokud mm, vyprázdníme jaksi tuto definici kapitálu, tak se připravíme o ten souhrný přístup a také se připravíme o to, aby všechny banky přistoupily na tuto definici a aby byly pokryty v, tomto, v, této, v této přístupu. Pak je tady úvěrové riziko, i tím se zabýváme a tady jdeme všichni stejným směrem. Už jsme o tom hovořili, ty návrhy se překrývají. Někteří poslanci chtějí snížit procento, jiní chtějí diferencovat podle různých rizik. A jde tady také o určité retailové limity, které by se eh, daly eh, definovat. Vše toto je obsaženo v pozměňovacích návrzích. Jde tady o snížení o jednu třetinu tohoto procenta a dále také se hovoří o novém stanovení eh, retailové eh, hranice nebo Prahu. Dále. Někteří se vyjádřili ve prospěch propojení kritérií se stabilitou. Já myslím, že by bylo vhodné nejdříve vyčkat, než se krize uklidní a pak teprve pracovat na některých kritériích, protože tady jsou procyklické dopady. Samozřejmě potřebujeme nové vážené rizikové kritérium, ale tady je otázka také propojení s Bazilejí a zde musíme nejprve analyzovat dopady, jaké toto mělo. A další aspekt. Likvidita. Tady musíme také definovat eh, kapitálové rezervy. Jde o to, zda je možné toto zapojit do spolurozhodovacího řízení, anebo zda eh, to chceme eh, řešit jiným způsobem. Je dobré také diskutovat o harmonogramu. Já bych nechtěl, aby docházelo ke spoždění máme zprávu z vlastního podnětu, kde jsme řekli, že předpisy likvidity eh, jsou nové a jsou nově definované. Musíme tedy bedlivě eh, sledovat likviditu. To jsme prosadili eh, do návrhu komise a toho bychom se měli držet. Mimo to jsou zde k dispozici všechny možné nástroje ohledně mm, stanovení likvidních kvót. A z tohoto důvodu Komise a EBA by měly mít prostor na vypracování těchto ukazatelů. V každém případě bychom měli dodržet harmonogram a měli bychom tedy mm, podpořit eh, tento postup. Potom, eh, eh, co se týče pákového efektu, tady musíme hlavně diskutovat o tom, zda e, se budeme zaměřovat na první nebo druhý pilíř. V rámci prvního pilíře musíme diferencovat podle jednotlivých obchodních modelů. Podle mého názoru je e, známé, že se takto dá postupovat. My si myslíme, že nemůžeme rozhodovat o něčem, co zatím neleží na, stoje, na stole. Nejdříve bychom eh, měli vyčkat na evaluační období, které jsme prosidili. Poslední osázka se týká flexibility nebo minimální, maximální harmonizace. Ano, my potřebujeme flexibilitu. Ale musíme si být jistí, že všechny členské státy budou využívat této flexibility v rámci stejných podmínek a že komise bude mít možnost zásahu a monitorování, transparentnost a společná pravidla a koordinace. To vše musí zajišťovat komise. Z tohoto důvodu jsem mm, nenavrhoval, aby určitý členský stát po kontrolách ex ante ze strany komise eh, mohl nějakým způsobem nedodržovat kapitálové eh, požadavky. To totiž souvisí se systémovým eh, rizikem. A taková opatření v rámci jednotlivých režimů, která se týkají velkých Eh, úvěrů. Taková opatření se mohou přijímat v souladu s článkem 44 úvěrové eh, směrnice. My jsme počítali také s kapitálovými rezervami. O, o těch jsme zde eh, hovořili a myslíme si, že v tomto smyslu existuje dostatek flexibility z hlediska kapitoly. Ve článku 43 Komise také připouští určitá opatření v tomto smyslu a my jsme je rozšířili. A ještě na závěr bych uvedl. Směrnice a nařízení by měly platit pro všechny. Máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů, které se výlučně zaměřují na vnitrostátní regulaci nebo vnitrostátní bankovní eh, oblast. Nemůžeme je ignorovat, ale pokud budeme přebírat specifika do směrnice nebo nařízení, tak pak to je možné pouze tehdy, pokud to bude zapadat do rámce vnitřního trhu a nebude to ohrožovat celý systém. Tady je nutné vést jednotlivá individuální jednání předtím, než budeme rozhodovat. Samozřejmě, že je důležité zohlednit akceptanci obyvatelstva a členských států. Ale musíme si uvědomit, že zde připravujeme předpisy pro všechny členské státy Evropské unie, pro všechny účastníky trhu. Musíme zohlednit jejich specifika, ale zároveň musíme dodržet eh, princip jednotného trhu, poctivé soutěže a významu bank v ekonomikách neděláme žádné výjimky a nebudeme jistě ani podněcovat přeskum dalších výjimek. A v tomto smyslu vás prosím, abyste podpořili tuto práci. My budeme mít ještě meeting eh, tento týden se stínovými zpravodaji. Budeme vést také individuální rozhovory s jednotlivými poslanci, s představiteli trhu, s těmi, je, zatím v této fázi nejednám. Teď jsme na řadě my. Eh, všechny otázky byly pokryty v jednotlivých pozměňovacích návrzích, to znamená, že mm, Zatím budeme pracovat na základě těchto pozměňovacích návrhů a na základě těchto eh, návrhů tato, tento výbor předloží návrh. Nemá smysl nyní eh, vést jednání s účastníky trhu. Teď je míček na naší straně a my musíme tady sformulovat návrh, který by dokázal získat širokou většinu ve výboru Ekon. Srdečné díky. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Hlásí se nám mnoho lidí o slovo, takže já to přečtu. Je to podle politických skupin. Není to v pořadí, v kterém budete mluvit. Hubner, Astrid Lulling, Gunnar Hockmark, Andreas Schwab, Pablo Zalba, Peter Anne Jensen, Wolf Sylvie Goulard. Udo, Philippe Vicky Ford Jürgen uh, Dorfman I pan Dorfman se přihlásil, pan Nitras. Handlin že možná budeme ještě muset pokračovat příště. Nejprve stínový zpravodajové za SAD. Prosím. Krát děkuji, paní předsedkyně, a díky zpravodaji. Jeho předloha a ta obrovská práce, kterou již provádí eh, v této problematice, je obdivuhodná. Eh, vidíme, že je tady celý dlouhý seznam řečníků. Z toho se dá vyvodit, že bychom mohli jaksi seskupit ty přístupy do dvou oblastí. Jednak je tady ta myšlenka, to je ten můj první bod. Nechte mě pochválit nové uchopení této problematiky. Samozřejmě tady je otázka, zda se nám podaří postihnout toho špatného nebo dobrého. Jde o ten konečný efekt. Jde o to, zda skutečně regulujeme to, co chceme regulovat. To znamená, vracíme se k otázce, kdo tyto problémy způsobil a zda je vhodné tady regulovat. Můj přístup je následující. Já si myslím, že je dobré, že posilujeme mnohostranost tohoto bankovního systému. Nebylo by dobré tady mít jednobarevnou mapu, eh, kde by existoval pouze jeden eh, typ eh, takového bankovního institutu. Tady jsou tyto banky propojeny, je to velmi vrstevnatý, mnohovrstevnatý systém, to nechceme odstranit, chceme to posílit. Jak je možné k tomu přispět z hlediska kapitálových požadavků a CD4? Tady je několik eh, bodů. Co se týče předpisů pro kapitál, měli bychom vystupovat z bilanční eh, sumy, z té bychom měli vycházet eh, a také z velikosti podniku. Ta rizika nejsou identická, ale samozřejmě mají určité společné, společné body. V každém případě máme například eh, komerční obchodní banky. Já vím, že některé Někteří poslanci přistupují k jiné typologii eh, těchto bank. Můžeme o tom diskutovat, možná, že ta jednotlivá kritéria bychom mohli kombinovat, ale my se domníváme, že eh, bychom měli vycházet z pravidel, která se týkají vlastního kapitálu a od toho by se mělo odvozovat riziko. Další otázka. Kvóty, zadluženost a dluhové kvóty. Jakým způsobem tady přistupovat stejně k těm jednotlivým ústavům? Bylo by dobré, aby EBA nebo komise nám předložili nějaký návrh ohledně toho, jak strategicky podchytit rizikové chování, tak abychom eh, měli tu správnou dluhovou kvótu. Někteří Kolegové ve svých pozměňovacích návrzích opět přistupovali k diferenciaci podle typologie bank. I tady by byla smysluplná diskuze. My hledáme eh, vhodnou cestu tak, abychom to dítě jaksi nevylili s eh, vodou z vaničky, ale abychom diferencovali ty různorodosti. Eh, také jde o to, o co nám jde reálně v ekonomice, jde nám také o podporu malých a středních podniků. My jsme proto, aby to vážené riziko u malých podniků bylo sníženo výrazně. To najdete v pozměňovacím návrhu, který jsme předložili. To je hlavní těžisko také naší diskuze se spravodajem. Uvidíme, a vlastně už jsme konstatovali, že pan Karas byl Eh, jaksi eh, velmi vstřícný vůči mm, tomuto přístupu z hlediska reálné ekonomiky. Druhý bod, který by nás měl navádět, je otázka toho, zda regulace je dostatečně jasná z hlediska upřesnění bankovního systému a jakým způsobem zajistit jaksi zabezpečení celého systému to jsou eh, dva body, o kterých jsme diskutovali, jak vnést více bezpečnosti do celkového bankovního systému. My se také domníváme, že tady musí být flexibilní přístup, aby členské státy byly schopny zohlednit svoje specifické situace. Eh, nechceme samozřejmě narušit jednotný trh, nechceme mm, ignorovat eh, specifika. Nicméně je nutné zohlednit skutečnost, zda je to země s catching up, kde prosazují tyto, tato pravidla. A samozřejmě tady pak mohou vznikat problémy s přehrátím ekonomiky. A mm, nebo zda jsem v zemi, kde bankovní sektor je mnohem eh, výrazně rozvinutý než jinde. Spravodaj navrhuje, aby tady byla určitý stupeň svobody z hlediska implementace na základě společného nařízení. Tento přístup je smysluplný a myslím si, že můžeme pracovat v tomto směru. Ty jednotlivosti se musí ještě doladit. Nicméně je důležité mít společný rámec, na kterém se dohodneme a pak eh, už eh, vlastně jenom doladit některé podrobnosti. Takže tento přístup je stan. Státní dluhopisy. To je další otázka. Někteří eh, tvrdí, že tady by mělo být vážení jiné z hlediska dopadu na reálnou ekonomiku v krátkodobém horizontu. Tady ovšem by bylo nutné například vysvětlit, jaké dopady to bude mít na komunální úvěry, které jsou v mnoha zemích rozhodující z hlediska ekonomické aktivity, to nemůžeme nějakým způsobem ignorovat. Nemůžeme tady jednat v rámci jakési normativní ideologie a nezohledňovat skutečné dopady. Tady padl velmi eh, inteligentní návrh v tom smyslu, že z dlouhodobého hlediska komise by měla předložit evaluační návrh, ale eh, Dále je tady názor, že eurobondy by neměly mít vůbec žádné vážené riziko. Tak to jsem velice zvědavý, jak tady bude zaznívat parlamentní diskurs jak se k tomu bude stavět CDU, CSU v Německu. Ty totiž ještě nepochopili, nebo lépe řečeno velice chránili eh, hlavně německé eh, dluhopisy a z dlouhodobého hlediska právě německé dluhopisy by měly mm, mít zájem na udržení eh, jednotného trhu, takže tady je oprávněná, oprávněný požadavek, aby u eurobondů byla, bylo nulové eh, vážené riziko. V každém případě to je ještě napínavá diskuze, eh, která je podle mého názoru nutná. Corporate governance, to je další otázka. K tomu jistě vystoupí kolegové, kteří na tom již v minulosti pracovali. Jsou to někteří z našich poslanců, myslím si, že dnes tady nejsou, ale Eka Travy o tom také diskutovala a předložila některé návrhy. A poslední bod, který bychom chtěli zdůraznit, se, ten se týká bezpečnosti celého systému. Je to otázka dlouhodobých likvidních e, přístupů. My se domníváme, že bychom měli rychle zavést e, tento princip z hlediska dlouhodobé likvidity protože mm, nejenom Lehman Brothers eh, se takto propadl z těchto důvodů. Eh, dlouhodobě ne, není možné krátkodobě financovat a eh, přijímat pouze krátkodobé závazky. Tím se systémově tento problém neošetří. To jsou tedy hlavní body, o kterých budeme diskutovat v budoucích měsících. Já se domnívám, že Evropský parlament by měl co nejrychleji konat v této otázce. Je to obrovské staveniště, velmi důležité, přeneseme slova smyslu. Musí se dobře vyargumentovat. Navíc eh, musíme se snažit o konzistentní regulaci a pokud by bylo nutné změnit harmonogram, protože to bude vyžadovat právě konzistentnost eh, této legislativy, pak jsme pro a dáváme tomu přednost před příliš urychleným počínáním. Děkuji. A protože já jsem zpravodajkou za ALDE, tak si nyní vezmu slovo, jakožto stínový zpravodaj. Chci Otmarovi poděkovat za eh, odvedenou práci. V brzké době začneme dávat k dispozici Eh, potenciální kompromisy. Pokud jde o harmonogram, tak chápu, že se musíme držet toho ambiciozního a eh, zrychleného programu. A jako předsedkyně mohu říct, že v rámci sekretariátu všechno, co děláme z hlediska programování, tak se toho snažíme držet a již uvažujeme o možných eh, datech pro trialog. A teď budu hovořit zpět jako eh, stínová zpravodajka za Alde. Nesmíme to uspěchat natolik, abychom ne, přitom tím nezohlednili některé nové podněty, které kolegové předkládají, včetně mých vlastních, o kterých teď řeknu pár slov. Takže zaprvé jsem tam zavedla myšlenku, že by měl existovat všeobecný požadavek na ty plány pro vypořádání, kdy potřebujeme mít vazbu na tyto plány v rámci směrnice o kapitálových požadavcích. To by mělo platit na všechny subjekty a role EBA, která vyplývá z nařízení o EBA, je, že se má podílet na koordinaci. To znamená, že tuto roli mají i v případě, že se jedná o ten národní plán pro vypořádání, takže já jsem ráda, že jste akceptovali tu eh, myšlenku s tím přeshranič, eh, toho přeshraničního působení. Nedávám žádné podrobnosti na, ohledně jednotlivých nástrojů, ale tím dáváme Eh, je to jenom takový obecný princip, eh, takový, řekněme, soft přístup s určitým podnětem, kde řekneme, pokud budeme mít dobrý plán pro vypořádání, eh, tak pokud to může, můžete, je potřeba to zdůvodnit tedy těmi plány. A budou tady ještě nějaké plány od zelených, ale každopádně pokud jde o makroprudenční, makroobezřetnostní kontrolu, tak to máme v eh, článku 1.2.2a té směrnice. Vy to stále vnímáte v, v kontextu 4.4.3 v tom nařízení. Doufám, že se ale podíváte na to, co jsem navrhla, protože některé ty mechanismy, které jsem navrhla, jsou podle mě stále relevantní mohlo by dojít takové, pokud dojde k nějakému eh, zákazu, tak by to mělo být spíš, spíš ex post než, než předtím. V praxi to nebude velký rozdíl, ale pokud umožníme členským státům flexibilitu, aby se na něčem dohodli, tak by měli mít tuto možnost a pokud se komise bude dovnímat, že to není eh, nezbytné, že to není vhodné, tak by to měli zastavit ale v praxi zřejmě i hned poté, co dostanou oznámení, tak by měli dát varování. Já nevím, jak, jakým způsobem by eh, měla komise přistupovat celkově k tomu v těm všem eh, dozorčím úkolům, které z toho vyplývají. Vy říkáte, že je to společné rozhodnutí, které angažuje i kolegium. To je něco, co bychom možná měli zohlednit i jinde, ale pokud jde o to společné rozhodování, tak v konečném důsledku, pokud eh, že tak, žádné rozhodnutí nepadlo, tak ho přijme EBA. To myslím, že odpovídá obecně názorům tohoto výboru. Ještě pár poznámek. Předložila jsem návrhy tý, týkající se eh, benchmarkingu v rámci jednotlivých bankovních modelů. To považuji za důležitý vývoj, k kterému dochází mezinárodně. Eh, Oni vyvíjejí eh, tato portfolia, EBA to už dělá v Az, dělá se to v Ázii, dělá se to ve Spojených státech. A tímto způsobem bychom mohli nastavit srovnatelnost mezi regiony. Máme eh, ten problém toho, eh, do jaké míry se to dá srovnávat, ty rozdíly v, v, v, tom, v té míře toho zapákování, mít nějaké benchmarks, to podporuji a chtěla bych zvlášť, aby se přihlédlo k mému pozměňovacímu návrhu 770. Teď eh, pokud jde o korporátní řízení, tak tam se mi zdá, že se eh, to vyvíjí správným směrem, když se dívám na ty návrhy kompromisů. Já myslím, že by měla být možnost eh, Eh, toho černého seznamu, blacklistu, aby lidé se nepřesouvali jenom z jedné země do druhé. Je tam také ta myšlenka, že eh, ty eh, kontraktuální buyouty by měly být podrobeny stejným pravidlům sladění jako jiné bonusové platby. a myslím, že to tady máme v návrhu. Takže a teď ten, ta záležitost, která se týká růstu. Ten růstový balíček, jak tomu říkám. Malé a střední podniky. Já jsem ráda, že tady dochází ke změně vážení rizika, ale ještě další mechanismus. A není to místo, ale je to něco, co k tomu přidáváme, co je navíc, určitý eh, počet, eh, určitá část kapitálu by měla být možná vyčleněna na půjčování malým a středním podnikům. To se bankám už tak nelíbí, to znamená, že to možná je docela dobré. Tím pádem by některé banky musely mít nějaký odložený kapitál, který by zároveň pak mohl být použit na půjčování. Nevím, kdo nad tím dohlíží, nevím, kdo nad tím má dohled, jestli máte, jestli je to přístup eh, dozoru ze strany EBA nebo na národní úrovni, ale měli bychom se na to podívat. Dělali jsme s tím nějaké experimenty v Itálii. Tam to eh, nevedlo všem k eh, nárůstu půjček. Měli bychom, eh, měli bychom to zvážit aspoň experimentálně. Další část toho růstového balíčku, tam se to týká toho financování obchodu, kdy jsme měli některé pozměňovací návrhy, které eh, mění tu expozici a také některé změny, které se týkají likvidity, které spadají teda, tedy do této oblasti obchodu. Mohlo by to být dobré pro pobítku eh, globálního růstu a to by se pak vrátilo zpátky do Evropy. Naše banky zodpovídají za hodně financování obchodu, takže je to relevantní záležitost a myslím si, že z mezinárodního hlediska je eh, to něco, co začíná být eh, relevantní. Ještě něco, v čem se trochu liším možná od eh, ostatních, to je ta myšlenka, že se nemůžeme nějak vyloučit z z eh, té výkazové povinnosti způsobem, který by narušoval, který by, by nás vystavoval riziku z hlediska finanční stability. Chápu, že existuje mnoho likvidních aktiv, které je potřeba uh, zanalizovat, to je eh, a jedna z definic likvidity je, že je možné zajistit zpětný odkup že si prostě vyměníme aktiva. Ale to není definice, která se mi líbí. Chtěla bych to zpřísnit. Musí tam být skutečně nějaké repo, ale jednoduché na autorizovaném trhu. A teď tady existují trošku exotičtější formy těchto repo trhů. Také strategie eh, boje proti podvodům, změna 6, a článek 600. Myslím, že bychom aktivně měli podporovat politiku boje proti podvodům. Dále um, to rizikové vážení ve vztahu ke státům, státním, státním dluhům, je tam možnost, že by to bylo trochu víc procykličtější, ale minimálně bychom měli mít něco, co je větší než nula. Nelíbí se mi rovnice, kde na, kon, na které vlastně se rovnají nule, to znamená, že můžeme investovat do nekonečna. Myslím si, že v parlamentu je rozložení sil takové, že Eh, pokud jde o eh, tu eh, míru financování, tak tam bych, s tím bychom mohli něco dělat. Pokud jde o, tu, mm, o Bazilej 1, tak měli bychom mít nějakou základní konzistentnost, aspoň to znamená, že když má, máme nějaké benchmarkové portfolio, tak e, tu základní hladinu Bazile 1 bychom mohli zvýšit, aniž by e, měli nějak, když nebude žádné jiné opatření, které to nahradí. A měli bychom také všechno sladit s emírem. Měli, mohli bychom mít přístup, eh, který je odstupňovaný, v tom můžeme podpořit zelené, ale neměli bychom mít eh, určitou vrstvu bank, které nemusí dodržovat pravidla. Měla by to být pravidla pro všechny banky, obzvlášť silná a striktní by měla být pro velké banky. A to je, myslím, vše. A další osoba je Vicky. Um, thank you. Um... Děkuji. Velmi vítám snahu zpravodaje o to aby tento výbor co nejrychleji schválil tento legislativní balíček a dostal se na pořad jednání na konci příštího měsíce. Má skupina se bude snažit pomoci mu v této snaze. Je to veliký úkol, ale je potřebný a víme, že problémy budou s podrobnostmi. Souhlasím také se spravodajem v tom, že je nezbytné zajistit, aby existoval jednotný trh s rovnými podmínkami, a, aby ni, a nic nepodtrhává uh, nohy volnému trhu, než když eh, státy, banky vykupují. I třeba záručními systémy. A proto si myslím, že je nezbytné, aby evropská legislativa se držela standardu Bazily 3, což je potřeba pro posilování stability a důvěry, které jsou předpoklady pro oživení ekonomiky. Měli bychom se snažit především, co se týče kapitálu, likvidity a pákového efektu, Bazily 3 zavádět a kromě toho potřebujeme jednotná pravidla pro banky. Na druhou stranu je ale třeba pochopit, že existují rozdíly mezi trhy jednotlivých států. V minulosti jsme to řešili směrnicí, což vlastně uznalo rozdíly trhů členských států a následně členské státy měly různý manevrovací prostor. Často se tomu říkalo evropská specifika. Jinými slovy, byla zohledněna národní specifika. U nařízení je to ale těžší, protože kdybychom pomohli hypotečním bankám tím, že bychom eh, zrušili eh, určitý limit podle Bazile 1, tak všechny členské státy by to museli dát všem ostatním bankám, tuto možnost jako kdybychom řekli, že software není kapitál, tak by to v podstatě platilo pro všechny ostatní banky, protože to je upraveno v nařízení. Takže tady je potřeba opravdu dávat pozor na podrobnosti. Tak, abychom neměli bazilejský balíček, který říká na nálepce, že to je Bazile 1, ale v podstatě se celý systém vyruší tím, eh, že tam bude jeden carve-out vedle druhého. Když se podíváme na mezinárodní globální reformu, tak bychom neměli předpokládat, že všech 27 členských států by se mělo řídit tempem toho nejpomalejšího. Pokud některé země chtějí postupovat rychleji nebo zacházet dále, měli by proto mít dostatečný manevrovací prostor v tomto období. Na druhou stranu je potřeba dát si pozor na lavinový efekt. Pakliže se jeden stát rozhodne zajít dále v některé oblasti, tak musí brát v úvahu, jaký dopad to může mít na sousední státy. Souhlasím s řadou prohlášení zpravodaje o článku 443 a o potřebě zohlednit rozdíly mezi státy. Na druhou stranu, komise není dozorový orgán a proto je potřeba se dívat pozorněji na to, co musí probíhat eh, na národní úrovni eh, a musíme se dívat na to, jakou roli bude sehrávat EBA. Sharon právě zmínila, že je potřeba se zabývat eh, tím, co se stane, když se objeví problém, který by se mohl rozšířit do dalších zemí. Potom je pochopitelně potřeba brát v úvahu rozhodnutí, která padla. Takže tady si myslím, že pořád ještě je na čem pracovat jak na řízení, tak ve směrnici, především v oblasti makroobezřetnostních požadavků a jejich nástrojů. Další a pro mě zcela klíčová věc je transparentnost. A ta je za řadou mých pozněvacích návrhů. Co se kapitálu týče, tak jsem říkala, že je potřeba omezit kapitál tier 1 na akcie, především eh, tedy kromě eh, určitých družstevních podniků, které nevydávají pochopitelně akcie. Tady jsem si všimla pozněvacích návrhů ze strany EPP a SAD, které jsou podobné. Některé pozněvací návrhy by navýšily kapitálové poměry bank umělým způsobem a tady je potřeba aby všechno bylo transparentní a abychom přesně věděli, jaké to bude mít dopad. Především se to týká konglomerátů menšinových eh, podílů a softwaru jako kapitálu. Co se likvidity týče, tak souhlasím se zpravodajem v tom, že bychom se měli držet toho, že LCR by mělo být aktem v přenesené pravomoci. Vím ale, že někteří poslanci a poslanci před, poslankyně předložili a, eh, k podrobnostem pozměňovací návrhy, Některé technické poměry eh, vzbudily obavy mezi bankami. Bazilijský výbor na tom stále ještě pracuje. Dalším mým návrhem je, aby EBA měla dostatečné pravomoci toto sledovat a případně tyto podrobnosti měnit podle toho, jak se objeví eh, nové návrhy bazilejského výboru. Hovořila jsem o tom s bankami, eh, které říkali, že to je pro ně rozumný přístup. Byla bych ráda, aby do ledna 2011 se objevilo stabilní čisté financovat, stabilní čistý financovací poměr. Myslíme si, že to je potřebné pro to, aby se krize neopakovala. Sledování likvidity ze strany hostitelské země, především z východní Evropy a z mimo eurozóny se objevily určité pozněvací návrhy, protože tam se stalo, že, z, že banky hostitelské země si stáhly velkou část likvidity a tady je potřeba respektovat koordinaci mezi hostitelskou zemí a cílovou zemí. Jeden z poslanců dokonce řekl, že likvidní aktiva dokonce ani nemusí být převoditelná, což nám přišlo trošku zvláštní. V každém případě to jsou věci, na které je potřeba se podívat. Během období pozorovací by EBA pozorovacího by EBA ostatní měli dostat vyšší pravomoci, ale na druhou stranu je potřeba vyslat jasný signál, že e, jsme ochotní se zavázat k novým standardům v oblasti likvidity. Není pákový efekt. Krize začala před pěti lety ve finančních službách a příliš vysoké zadlužení bylo velkou částí této krize. Tady je pro mě zcela klíčovou otázkou transparentnost. banky měly dost času na to, aby jasně ukázali, jakou mají zadluženost a prokázat, že různé podnikatelské modely eh, mohou představovat různé udržitelné zadlužení. 3% si myslím, že je to správné číslo, všem chápu, že v různých podnikatelských případech to zadlužení může být vyšší. Povšimla jsem si ale, že SAD, ALDE, Zelení a další poslanci a poslankyně chtějí, aby a míra zadluženosti byla závazně stanovena. Kromě toho zdá se, že se všichni jsou, zhodnou eh, na tom, že by se měli eh, ošetřit případné negativní dopady na eh, půjčování malým a středním podnikům. To všechno podporuji. Vím, že sekretariát v této oblasti odvedl dobrý kus práce, ale je pravda, že špatně 856, který můj pozměňovací návrh, zohlednili. Kromě toho si myslím, že financování infrastruktury, které je dostatečně zabezpečené, by mělo mít nižší riziko, rizikové vážení, především pokud do toho vstupuje Evropská investiční banka. Pokud chceme podporovat financování dlouhodobé, dlouhodobých infrastrukturových projektů a projektové obligace, tak je potřeba zajistit, že je potřeba si uvědomit, že instituce, která spolufinancuje s bankami, v tomto případě čelí nižšímu riziku. Na druhou stranu nepodporuji to, aby se snížilo vážení u komerčních realit, respektive půjček na ně, protože musím říci, že toto vedlo k zásadním reálným ztrátám v různých členských státech a také nepodporuji abychom, to, abychom snížili um, limit Bazileje 1, možná pokud nebudeme mít jiný takovýto limit, jako třeba navrhovala Sharon. Protože pokud máme takovýto nižší limit podle Bazileje 1, tak se tím chráníme proti určitým problémům, které vycházejí z modelového přístupu Bazileje 2. A z toho důvodu také podporuji iniciativu benchmarkingu, která by zajistila, že v různých modelech nebudeme dosahovat nekonzistentních výsledků. Jak jsem říkala, transparentnost je klíčová. Předložila jsem v tomto smyslu řadu pozněvacích návrhů. Především se to týká změn zajištěného a nezajištěného bankovního financování během krize a dopad na zajištěné středatele Navrhla jsem řadu transparentních požadavků týkající se sekuritizace a, a zajištěných obligací a především jsem, zajist, především jsem navrhla určité, určitý test, na základě kterého by mohli zjistit středatele, že aktiva banky zajišťují nikoli vklady, ale něco jiného. Dále děkuji za kompromisní návrhy, které berou v úvahu řadu mých pozněvacích návrhů. Eh, jsem ráda, že chcete, aby eh, vznikla určitá vodítka EBY v oblasti diverzifikace, byť si myslím, že diverzifikace by se spíše měla řešit v otázce podnikového práva. Existuje argument, že ženy rizikují méně, no musím říci, že během své práce jsem se setkala s řadou žen, které riskovaly v tomto odvětví velmi hodně a to byly právě ty, které se dostaly potom do vedení podniku. Takže já nejsem přesvědčena, že tím, že budeme mít v orgánech podniku více žen, tak že se tam zrovna dostanou ty ženy, které se chovají méně rizikově. Co se týče odměňování, tak tady spolupracujeme velmi s Arlene. Spolupracovali jsme v oblasti cd 3 Vím, že řada členských států tyto návrhy cd 3 neuplatnili a tam si myslím, že by měla celá tato diskuse začít. V loni jsme odvedli velký kus práce a tato práce by měla potom, výsledky této práce by měly být zaváděny v praxi. upozorňuji na to, že bychom neměli pouze navyšovat počet výjimek a odchylek. Budu se těšit na další práci se zpravodajem během nadcházejících měsíců na, a, a doufám, že se nám podaří dostatečně pečlivě a pozorně prostorovat všechny návrhy. Filip. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především chci poděkovat Otmarovi a Julie, ale také všem členům jejich týmu, kteří usilovně pracovali na těchto pozněvacích návrzích CRD, CRD4 a CRR1. Stojí zatím opravdu kus tvrdé práce a určitě to přispívá k dobré právní úpravě. Začnu s harmonogramem. Otmare, souhlasím s tím, že bychom neměli bezdůvodně protahovat tuto práci. Chci, abychom postupovali co nejrychleji za předpokladu, že budeme schopni odvádět kvalitní práci. Říďme se pravidlem 80-20. Uplatněme nejprve 80% těch jednodušších, nečekejme na těch 20%, které nám budou trvat další 10 měsíců. Hlavní důvod pro rychlost je, abychom se dostali do cíle dříve než rada. Souhlasím s Žánem Polem, že pokud se nebudeme schopni zhodnout, než přijde rada eh, s pozicí, tak nebudeme mít dost dobrou možnost změnit eh, tuto pozici rady. Takže je potřeba postupovat rychle. Na druhou stranu, když se podívám na celý kontext, od 1. července se vyžaduje kapitálový poměr 9%. Myslím si tedy, že máme trochu času, že na trhy a na ekonomickou situaci nebude mít zásadní vliv, pokud nám bude naše práce trvat o dva měsíce více. Já si myslím, že to nebude mít žádný ekonomický vliv. Že to zase tak nespěchá, abychom to museli odfláknout. Je potřeba, abychom se dohodli předtím, než přijde se svou pozicí rada. U zbytku si myslím, že můžeme být celkem v klidu. Neobávám se toho, že by tady vznikl podobný požár jako během eurokrize. Za druhé, mám na srdci čtyři hlavní body, ve kterých naváží už na to, co říkali ostatní kolegové a kolegyně. Začnu s odměňováním a s prémiemi. Musím říci, že už mě dost rozčiluje, že lidé říkají, že eh, se jedná o populismus a že bychom se proto tím neměli zabývat. Já si myslím, že s tím se nedá souhlasit. A to z toho důvodu, že pokud po lidech v Řecku, v Belgii, ve Francii a všude jinde chceme, aby příliš nezvyšovali platy a říkáme, že produktivita by měla diktovat výši platů, tak mě prosím někdo dejte vědecké podklady pro to, že struktura a výše platů v Societe General a v Deutsche Bank odpovídají vytvářené hodnotě. Mimochodem, pokud by takováto výše platu a skutečné vytváření hodnoty eh, by bylo vědecky podložené, tak si myslím, že Angela Merkel by asi moc hodnoty nevytvářela a my teda tady taky ne. Takže prosím, desetimilionové platy nejsou ospravedlněné, přestaňme to říkat. Naše pozměňovací návrhy vycházejí z toho, co jsme udělali v CD3 ano, variabilní platy nemůžou být vyšší než fixní platy. Nevím, kolik z vás už bylo eh, v situaci, kdy většina vašeho platu tvořily prémie. Já jsem byl a musím říct, že jeden rok se ta variabilní část eh, dostala nad mou fixní část. A to byl ten nejlepší rok v IBM. Ale musím říct, že více peněz jsem proto, abych byl motivovaný, nepotřeboval. Tak mi prostě neříkejte, že potřebujete tři, čtyř, pětinásobnou variabilní část platu, abyste byli motivovaní k tomu, že budete pracovat slušně. To prostě není pravda. A pokud někdo má důkazy, které ukáží, že nemám pravdu, tak jsem s nimi. Ale ty důkazy neexistují. Co k tomu ještě říct? Kromě toho, ta koncepce maximálního platového poměru 1 až 40 od minimum k maximum nebo 1 k 20 od minima k průměru. To si myslím, že stojí za a, přemýšlení. Nyní kapitál, likvidita, pákový efekt. Tady si myslím, že hlavní argument spočívá v tom, že chceme, aby všichni zůstali tak říkajíc pod jednou střechou, ale pod tou jednou střechou chceme umožnit různorodost. Tady souhlasím s Otmarem a s ostatními stínovými zpravodajemi. Víme, že univerzální řešení tady nefungují a z toho důvodu Spojené státy pro všechny nezavedou Bazilej 3. My to chceme dobrá v pořádku, ale pak je třeba diferencovat. Existují v podstatě tři kritéria globální sifisti jsou definováni. Neříkáme tedy, že by neměly existovat, máme pro ně zvláštní pravidla. Na druhé straně, tedy neúplně co do velikosti, ale minimálně uprostřed máme tradiční banky, tedy banky, které v podstatě sbírají vklady a potom do reálné ekonomiky půjčují. Můžou být malé, velké, mohou to být korporace, mohou to být jiné typy podniků. To je prostě jiná kategorie, kterou bychom měli podporovat. A potom máme ten zbytek. A to je ta třetí kategorie. Ta je dosti obsažná mimochodem. Takže měli, říkáme, že bychom měli diferencovat kapitálové, likvidní a požadavky a požadavky na zadlužení mezi těmito třemi kategoriemi. Takže jako Udo i já jsem proto, abychom se bavili o různých klasifikačních metodách, ale myslím si, že by to mělo být jednoduché. Čím složitější legislativa, tím jednodušší jej obejít. Pokud to bude jasné, bude to lepší. Aby bylo jasné prostě, jestli spadáte do kategorie A, B, C nebo ne. A ne, abyste mohli říkat, ano, no, ale v podstatě jsem jednou nohou v Ačku, druhou nohou v Dčku. Prostě jste buď jedna kategorie nebo druhá. O tom je potřeba se bavit a až se dohodneme na této diferenciaci, tak pak pracujeme na kapitálových požadavcích. Řekněme, že tady k tomu přistupujeme ambiciozněji a bričtěji než bričtí regulátoři. Jasně jsme řekli, že chceme, aby u základních běžných bank to bylo 8 až 10 a 10 až 15 pro tu střední kategorii a 16 až 20 pro tu nejhorní kategorii. Ale souhlasí, ale co říkal včera generální tajemník OECD? Říkal, že potřebujeme závazné pákové poměry, protože ty rizikové modely které, modely, které máme, jsou v podstatě nekontrolovatelné. Takže zase je potřeba, aby to bylo co nejjednodušší. Co se pákového efektu týče, tak říkáme dobrá 2 až 3 u běžných bank, 9 eh, u té nejvyšší kategorie a eh, to by měly být závazné hodnoty. Teď, co se týče likvidity, tak úplně souhlasím s tím, co říkala Sharon. Nes, nelíbí se mi úplně, jak ty váhové, eh, jak to vážení je dnes definováno. Mělo by to být neprůstřelnější. SFRT je také potřeba ošetřit, myslím si, že v tomto nejsme sami, kdo si to myslí a stálo by za to zaběhnout do větších podrobností. Teď víme, že komise pracuje na jedné věci, na které bychom měli pracovat i my, a to je takzvané stínové bankovnictví. Já si myslím, že nejenom pro, že ne pro, že protože komise si myslí, že bude něco dělat v této oblasti, tak my bychom neměli využít a, nástroje ze směrnice pro vlastní práci. Řízení finančních toků mezi stínovou bankou a regulovanou bankou je něco, na co se můžeme soustředit. Dá se pohrát s poměry likvidity, či s potenciálním omezením toku peněz z regulovaných do neregulovaných banek. Bank, protože to by nám umožnilo částečně přes čas a snížit zdroje pro tyto stínové banky. Takto jim můžeme znepříjemnit život. Protože konec konců nechceme, aby tyto stínové banky figurovaly na trhu. Tolik tedy mé hlavní připomínky. Já vím, že zpravodaj už předložil určité kompromisy. Byl bych ochoten hlasovat zítra, kdyby zpravodaj zohlednil naše pozněvací nádrhy. My také. No ale tomu tak nebude. To se nestane. Takže my jsme připraveni pracovat na tom, aby se postupovalo rychle, ale postup bude záviset na povaze kompromisních návrhů, které se objeví. To je z mé strany všechno, ani těch 12 minut, které potřebovali kolegové, já jsem nevyužil. Děkuji mnohokrát, Jorgen, prosím. Ano, děkuji. Takže já bych chtěl poděkovat panu Karasovi za veškerou přípravnou práci. Byl to obrovský úkol, kterého se dobře zhostil. Eh, pokud jde o harmonogram, podporujeme, aby se to dělalo, dělalo co nejrychleji, ale jsem trošku skeptický, když vidím, co všechno dalšího máme na programu, MIFID a tak dál. Takže k pozměňovacím návrhům je tu několik klíčových věcí, které se snažíme prosadit. Chceme udržet diverzifikovaný bankovní sektor, decentralizovaný fakto, fakto, sektor. A pokud je o budoucí krize, těm chceme předcházet, ale zejména zabránit tomu, aby to musel platit daňový poplatník. Kapitálové požadavky, k tomu mohu říci, že je zajímavé, že je tady žádost o vyšší kapitalové kvóty o 20%, to je možná příliš. Podporujeme každopádně vyšší kapitálový požadavek, a to zejména pro u těch systemicky významných institucí. Musíme se zamyslet nad tím, do jaké míry je bude možno rekapitalizovat, rekapitalizovat ze státní uh, pomocí. A EBA by měla mít jakýsi katalog, který eh, bude obsahovat ty systemicky významné instituce. Potřebujeme jejich definici. A pokud jde o likviditu, tak podporujeme aby existovalo závazné pravidlo od roku 2018 a jinak, pokud jde o míru zapákování, tak eh, to už, o tom už jsme mnoho hovořili. To není úplně neproblematická záležitost. Nicméně my se domníváme, že obecně za to by bylo vhodné podpořit eh, toto stanovisko. Také by to mělo být zavedeno co možná brzy, tedy do 2016. My si myslíme, že je to smysluplnější nástroj než ten eh, dočasný nebo současný model váženého rizika. Dále se domníváme, že bychom tady měli mít diferenciaci která by zohlednila jednotlivé obchodní modely, které tady existují. My jsme jednali například s družstevními bankami, také se spořitelnami a domníváme se, že tady to musí být precizně zohledněno, abychom opravdu brali v potaz eh, jednotlivá specifika a u některých eh, těch obchodních modelů dopady by byly velmi, velmi rozsáhlé pokud bychom je nezohlednili. Weiterhin äh, ja, möchte ich noch äh, eingehen kurz auf... Chtěl bych krátce chtěla zareagovat na pozměnci návrhy zpravodaje. V souvislí to s tím, co jsem právě řekl. Single rule books to jsou eh, záležitosti, které jsou důležité. Musíme si uvědomit, že menší banky, družstevní banky by tady podstupovaly riziko, že by byly znevýhodněny, takže stanovisko zpravodaje eh, podporuji. Vítáme návrhy, kde se říká, že je nutné také spolupracovat s vnitrostátními orgány, co se týče ostatních pozměňovacích návrhů, tak jenom stručně. Je tady celá řada návrhů, s kterými souhlasíme, nebo tam naše stanovisko není příliš vzdálené. Je tam celá řada správných a zajímavých e, aspektů, které podporujeme. Co se týče zelených, tam je zajímavá koncepce podle které eh, je nutné podporovat klasické eh, modely a dále se specificky zaměřovat na ty takzvané rizikové ústavy. To je přístup, který podporujeme v Německu již další dobu, takže bychom podporovali jaksi eh, závazné limity, měli bychom tedy diferencovat v rámci těch jednotlivých modelů. Pak ALDE hovoří o benchmarkingu těch obchodních modelů. I to je smysluplné podle našeho hlediska. Dále se hovoří o vyhodnocení státních rizik. Tady bych se vyjádřil kriticky. Na jedné straně je to samozřejmě správné. Nic v životě neprobíhá bez rizika. Na druhé straně, pokud zde zavedeme vyšší vážené riziko, tak to eh, výrazně zatíží veřejné finance, zatíží to veřejnou pokladnu, která je již relativně prázdná v členských státech a nevím, jestli toto je smysluplné. Proto spíše máme tendenci doporučovat bezřednost v tomto ohledu. Takže to bylo vše stručně řečeno. Mnohé tady již zaznělo ze strany jiných kolegů, nebudu to opakovat. Takže tím končím. Děkuji. Okay, thank you. Ano, já vám děkuji. A nyní přejdeme k ostatním mnoho řečníků za EPP, takže vás budu brát po skupinkách dvou a tří a pak někdo za SND a ALDE. A jako první Jean-Paul. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, řeknu to stručně, aby dostali čas i ostatní v tom čase, který nám zbývá, abych nemluvil 12 minut. Takže obecně obecné otázky, protože za tímto nařízením musíme sledovat určité ekonomické eh, aspekty. Stávající diskuze do určité míry Eh, vytváří určitá narušení v tom, jak trhy se už dívají na ty banky, jako kdyby museli dodržovat pravidla, která pro ně zatím neplatí. Je tady eh, nejistota ve Spojených státech ohledně uplatňování nových norem, nejistota, jestli to bude platit nebo ne. Eh, přitom se žádá po evropských bankách, aby respektovali velmi striktní kritéria, zejména pokud jde o solventnost a likviditu. Takže já chci poblahopřát zpravodaj k této zprávě. Je to, ano, opravdu dobrá práce, taky eh, mu eh, chci poděkovat v tom, že, eh, že mě překonal, pokud jde o pozměňovací návrhy. Chci mu popřát, aby pokračoval v této práci i nadále. Jenom několik bodů. Problém těch takzvaných SIFIs. Já si myslím, že bychom to neměli přehánět. Je to pro rok 2016, kdybychom to příliš urychlili do 2013, tak by to mohlo vést k negativním dopadům na konkurenceschopnost. A teď pokud jde o solventnost, musíme háž, hájit i účast eh, některých pojišťovacích společností. A musíme eh, samozřejmě vyčlenit také místo pro určité pozorovací období, eh, pokud jde o míru zapakování a nenarušovat, eh, nevytvářet nerovné podmínky konkurence mezi institucemi v Evropě. Zatím mm, tu máme velkou právní nejistotu a to zejména z důvodu, které jsem uvedl. Tam, kde se to týká schopnosti bank splnit za těchto několik eh, let podmínky, které zatím nejsou známy. Teď pokud jde o likviditu, tak článek 404 je eh, velice eh, významný. Já doufám, že zpravodaj bude vdít nad tím, aby byla přijata realistická opatření. A pokud jde o další věci, na kterým bychom se měli zamýšlet z ekonomického hlediska, tak tam jde o stabilitu vkladu v kladatelů a na závěr chci potrhnout význam toho, abychom vzali v potaz eh, aspekt fungování bank v tom, že některé země chtějí zpřísnit eh, regulaci, protože se bojí nedostatečného dozoru ale mm, ti, eh, ty orgány dozoru by měly mít samozřejmě právní základ k výkonu své činnosti, ovšem eh, neměli bychom se uchylovat k tomu, abychom věci přeregulovali hlavy států a e, vlád schválili určitá opatření, ale v dnešní době, když se podíváme na evropskou legislativu, měli bychom se e, možná e, v předstihu také nad, zamyslet nad, nad jejich aplikací na úrovni vlád. Děkuji, Danita Hybnerová. Já vám děkuji. K tomu, co řekl Otmar na úvod. To je ta takzvaná, nevím jestli specifičnost, já bych tomu možná říkala jinak, spíš diferenciace. Otázka toho, jestli toto nařízení by mělo podrobněji zohledňovat skutečnost, že finanční sektor a bankovní sektor je nesmírně silně diferencován napříč Evropou i individuálně v členských státech to je aspekt, který musíme brát vážně. Já podporuji prohloubení eh, jednotného trhu finančních služeb, ale musíme zabránit tomu, abychom eh, tímto nařízením vyvolali dlouhodobou stagnaci. Když chceme sektor reformovat s nízkými náklady, a chceme to udělat nejenom pro ty systémicky významné finanční instituce, ale pro celý finanční sektor. Tak prostě diferencovat musíme. Jestliže tato diferencice bude zapracovávána do nařízení, tak to nijak není na úkor harmonizačního úsilí nařízení a směrnice. A není to v rozporu s Eh, dozorem nad těmito institucemi. A eh, já si myslím, že bychom mohli dosáhnout i tak rovných podmínek. Není to o, jenom o ekonomikách ve střední a východní Evropě, ale musíme si uvědomit, že v této části Evropy je stále nový sektor, který je mm, tak trochu mělký, který je eh, dominován také vazbami na banky ve té takzvané staré Evropě. A teprve ve třetím čtvrtletí eh, dalšího roku bylo z těchto bank staženo přes 30 miliard eur. Takže tady je tato výzva, tento problém těch domácích bank odjenut, které jsou tam jako eh, banky eh, v hostitelském prostředí. A eh, není to však jenom problém východní a střední Evropy. Já myslím, že toto nařízení nám může pomoci zefektivnit na to, jak využíváme pravidel k podpoře růstu a k tomu, abychom tento růst nezaškrtili v zárodku. Děkuji. Corinne? Uh, uh, Děkuji. A já bych chtěla na úvod vyjádřit děčnost Otmarovi za vynikající přístup, otevřenost vůči kolegům, za snahu spojit rychlost s efektivitou Jedná se konec konců o jeden z nejvýznamnějších legislativních nástrojů, které se, se připravují. Musíme trhům a bankám poskytnout právní jistotu ohledně implementace Bazileje v celé Evropě, abychom oživili také důvěru v náš bankovní sektor. Chci tady poukázat na několik věcí. Za prvé, tento parlament tradičně podporuje posílení pravomocí evropských orgánů dohledu. Souhlasím s Otmarem v tom, že legislativa je pro legislátory, ne pro orgány dohledu. Takže měli bychom tam dát určité, do té legislativy bychom měli dát určité zásady a principy. Ale pokud jde o dohled, tak to není nutně dohled na národní úrovni. Mnoho pozměňovacích nárok, návrhů to chce eh, rozšířit, rozšířit ten diskreční prostor pro národní orgány dohledu. A je důležité v parlamentu ještě před zahájením jednání s radou, abychom trvali na silných pravomocích pro EBA a SRB. Um, ehm, to je důležité jak z hlediska zajištění rovných podmínek, tak z hlediska toho, aby se rizika vyhodnocovala na základě schodné metody, abychom zajistili větší předvídatelnost při implementaci Bazileje v Evropě. Vidím tady rozmanité pozměňovací návrhy k tomuto tématu. Předložila jsem některé návrhy týkající se posílení pozice SRB, posílení pozice EBA. Pokud jde například pro ty proticyklické e, nároky 2,5% jako jakési e, ochraného prostředku, doufám, že naše návrhy tedy půjdou i tímto. A pak je tady otázka eh, likvidity a co se považuje za likvidní aktivum. Měli bychom se držet vysoké kvality aktiv. Z některých návrhů vyplývá tendence k určitému rozředování toho, co to znamená likvidní aktivum. Stávající legislativní návrh, když se podíváte na státní bondy a kryté bondy, tak jsou brány jako likvidní. A vysoce kvalitní eh, asset-backed securities, které jsou z eh, realitního trhu, ty zase brány, ty takto brány nejsou. Ale těžko říct, že jestliže je vysoce kvalitní jedno, tak není i druhé. Čili já mám takový eh, na, ve svých návrzích takový přístup, jasného přístupu, který by měl být dál rozpracován, kde e, máme opravdu jakostní kritéria toho, co to znamená, já doufám, že v tom postup budeme postupovat dál. Nemůžeme samozřejmě regulovat všechno přímo v nařízení, ale abychom tam dali ty hlavní zásady, abychom si udělali lepší představu toho, co to znamená vysoce kvalitní. Jsem otevřena ještě další diskuzi na toto téma. Jenom chci říci, že to považuji za důležité téma, alespoň pro některé členské státy tam, kde máme vysoce kvalitní eh, nemovitostní trh. Třetí otázka. To je eh, otázka eh, tého leverage ratio, té míry zapákování. Předložila jsem pozměňovací návrhy, kdy v rámci vyhodnocení by měla být zohledněna i pozice těch bank veřejného sektoru, že může dojít i ke zhoršení v půjčování v tomto sektoru vzhledem k těm zpřísněným požadavkům na likviditu. Eh, je důležité, abychom, aby vstup v platnost odpovídal eh, té, eh, tomu datu Mm, odpovídal tomu eh, zveřejnění, okamžiku zveřejnění, aby to bylo ve stejný moment, ve, na stejné datum. Eh, teď pokud jde o odměňování. O tom bychom měli diskutovat dál, protože když zavádíme systém v celé Evropě, a to formou legislativy, já se příliš nebojím těch vrcholných bankovních manažerů toho, že by odešli do Spojených států nebo do Singapuru. A když tady nedostanou příliš více než jejich fixní odměna, než nebudou moci dostat tu variabilní, já myslím, že to není zas takový postih, aby odešli z Evropy, když to skombinujeme s dalšími oblastmi. Je to opravdu o zodpovědnosti, abychom na jedné straně udrželi na úzdě populistické žádosti, ale e, na názory, ale já podporuji evropskou harmonizaci, ale tak co nejjasněji to zafixovat. Dále, aby to všechno bylo sladěno se stávající legislativou, s emírem. K tomu jsem předložila pozměňovací návrh, aby, aby ustanovení CRD, pokud jde o derivativní smlouvy mezi bankami a penzijními fondy, aby to všechno bylo, ne, nešlo nad rámec emiru. A v neposlední řadě ještě jedna věc. Sladění s implementací ve třetích zemích. Sdílím eh, výhrady vyjádřené dalšími kolegy. Myslím, že se tím budeme, musíme zabývat, ale neměli bychom ustoupit, pokud jde o tempo, kterým chceme postupovat. Děkuji. Nyní Petr Zemu, prosím srdečné díky. V rámci současné diskuze bych se chtěl omezit na tři důležité body. Souhlasím se s pravodajem a s mnoha kolegy z hlediska toho, že eh, poskytování úvěru malým a středním podnikům je velmi důležité a nemělo být stěžováno výší eh, vlastního kapitálu. Proto bychom měli mít dvoustupňový přístup. To byl můj návrh. To by mohlo vypadat tak, že uvěry mm, fyzickým osobám a e, soukromým osobám by byly ve výši jednoho milionu a zde by to e, se ručilo 50%. E, samozřejmě pokud by bylo vyšší, vyšší tato částka, tak by se stanovala jiná hranice. Měli bychom udělat vše, abychom odvrátili insolvenční riziko. A měli bychom podpořit vyšší počet úvěrů, které by byly poskytovány zvýhodněně malým a středním podnikům. Další důležitý bod jsou eh, hypotéky a úvěry na bydlení. Tady se eh, navrhuje 35 a 50 eh, vážené riziko. Tady musíme zohlednit různé nemovitostní trhy, které se rozvíjejí eh, různým způsobem a v některých případech to může být nepřiměřené. U vyššího rizika selhání podle komise je eh, možné, není možné snížit eh, tato vážená rizika a to e, ani v případě velmi zabezpečených nemovitostních trhů. Já si myslím, že e, toto by se mělo ještě dopracovat. A poslední bod se týká dluhové kvóty. Dopady e, jsou stále analyzovány a zvláště se zabýváme problematikou obcí, malých a středních bank to, co je zde navrženo, může mít fatální důsledky. Proto si kladu následující otázky. Je vhodná jednotná kvóta? Dá se vůbec eh, zdůvodnit? A neměli bychom vycházet spíše podle jednotlivých modelů a velikosti? Je vhodná eh, jaksi mezinárodní platforma? když víme, že zde existují e, různé předpisy z hlediska zveřejňování a z hlediska refinancování. Jaký dopad bude tato kvota mít na obchodní modely, zvláště z hlediska rizikových oblastí, jako je financování obcí, nebo jako jsou jiné oblasti, které jsou regulovány veřejným právem? A na závěr, myslím si, že Zveřejnění této kvóty by mělo proběhnout až po správném nastavení a nikoli během pozorovací fáze, protože porovnávání eh, této kvóty je nezbytným předpokladem. Já bych chtěl eh, poděkovat panu zpravodaji a přejmu mnoho dalších úspěchů v následujících týdnech vyjednávání. Uh, Děkuji. Tím se dostává na ALDE, nejprve koordinátor. Děkuji mnohokrát, Sharon. Děkuji, Mare. Mnohé tady již bylo řečeno. Já jsem chtěla zdůraznit několik bodů. První, je tady určitá léčka, past u všech těchto obrovských legislativních balíčků. My se tak trochu utápíme v odborných detailech a zapomínáme na politická rozhodnutí. Já důvěřuji Otmarovi a věřím, že najde vyvážené stanovisko. Vlády schválily dohody Bazileje, ale demokracie se praktikuje v parlamentu. Ostatně tento akcent byl zmíněn také ve zprávě Otmara Karase. Je nutné dobře vyvážit opatření na bezpečnost a dále nutnost nezhoršovat ekonomickou situaci. Věci se vyvinuly a musíme to zohlednit. Z tohoto důvodu já také nejsem proto, abychom předjímali otázky, které se týkají SIFy, které by měly probíhat v rámci harmonogramu. Toto překotné jednání, které se projevuje jak na úrovni vlád, tak na úrovni samotné oblasti bank, není vhodné. A poslední, nejdůležitější bod. Korin o tom hovořila. My jsme vytvořili balíček dohledu, podle kterého jsme vytvořili evropské orgány a kompenzujeme tím několika letou absenci, kterou jsme draze zaplatili těchto regulačních eh, dohledových evropských orgánů. My jsme akceptovali single rule book a ustavili jsme tento orgán, který se postupně stal evropským dohledovým orgánem, který by měl využívat kapitálu ve prospěch ekonomiky v rámci jednotného trhu. To bylo zdůvodnění. A veškeré národní snahy eh, uchovat si svoje pravomoci v rámci vnitrostátních regulačních orgánů. Myslím si, že tomu bychom měli odolávat. Je to zásadní věc kterou musíme vyřešit po přijetí této legislativy dohledu. Samozřejmě v rámci single book, uh, rule book, v rámci mm, Bazilé 2, máme tam určité úpravy související se zátěží a tak dále, ale neměli bychom připouštět eh, výjimky jako biankošek. Jde totiž o jednotný trh a Vicky, když jsem tě slyšela, že jsi používala markets v plurálu. Eh, tam zaslechla jsem to i v jiných projevech, také judikatury v množném čísle. Já si myslím, že se jedná o jednotný trh v jednotném čísle a ne v plurálu. No, uvidíme. Až jednoho dne francouzi budou lépe obhajovat jednotný trh než Britové, tak eh, to bude opravdu důvod pobavení. Co budeme dělat? Tady je otázka, pokud se to nebude dodržovat. Já nechci podezírat Američany nebo Číňany, že to nebudou dodržovat, ale my vlastně se ocitáme v situaci po krizi, kdy jsme naivně po deset let v Evropě se domnívali, že pravidla jsou tady proto, aby se dodržovaly. No, tak to nebylo. Nevím, jestli mám k dispozici už řešení, ale musíme se zamyslet nad tím, co budeme dělat, pokud pravidla nebudou respektována. Tady se jedná o samoregulaci státu. My naivně všichni se domníváme, že všichni budou tato pravidla uplatňovat. Je to možná naivní. Já bych byla proto, abychom tady zavedl jakýsi mechanismus bezpečnostních mantinelů, to znamená, eh, kde by se stanovilo, jak budeme jednat v případě, že se to nebude dodržovat na mezinárodní scéně nebo jinde. Ta možnost, že tady není možnost ověřit, že ostatní toto uplatňují, ostatně i my bychom museli uplatňovat toto pravidlo enforcement, pokud toto nezajistíme, tak tady bude obrovský prostor pro nekonání. Ostatní detaily můžeme řešit bilaterálně se spravodajem, ale hlavní je, abychom měli na paměti strategický smysl tohoto textu, místo abychom se utápěli v nějakých podrobnostech. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní se zase vracíme k EPP. Astrid. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla omluvit zpravodaji, že jsem musela odejít, ale Musela jsem hlasovat na výboře pro ženy. Jistě chápe, že to bylo důležité, přece jenom je tady určitý rezonétr tohoto výboru a proto jsem tam musela jít. Nicméně jsou tady podstatné body. Jednak krátkodobé, eh, krátkodobý likvidní poměr 413.1 poměr tedy vstupující likvidity, je to 75 té jaksi odcházející likvidity. Je to tento likvidní poměr. To nutí banky, aby vždy měly k dispozici rezervu těchto likvidních aktiv, které představují 25 jejich odcházející likvidity. Takovýto systém se aplikuje jednotně na všechny banky bez ohledu na jejich situaci oblasti likvidity. To omezení na 75 je v Bazileji 3, který vlastně převádíme do evropského zákonodárství v rámci tohoto legislativního balíčku CDR 4. Bazilej 3 ovšem stanovuje, že se toto aplikuje pouze na konsolidované úrovni, to znamená v rámci přeshraničních eh, skupin. A vzhledem k tomu, že v Evropě uplatňujeme obezřetnostní pravidla jak na konsolidované úrovni, tak na jednotlivé úrovni, pak toto omezení se stává uplatnitelným jak na konsolidované úrovni, tak na úrovni jednotlivých poboček nebo ceřinných společností které jsou součástí skupiny a které také podléhají tomuto obezřetnostnímu dohledu. To znamená, všechny tyto pobočky skupiny pak musí mít eh, tyto rezervy aktivních, eh, likvidních aktiv, což by vedlo k riziku, že se zablokuje část aktivit těchto poboček. I když tyto pobočky naplňují pravidla likvidního poměru. Proto myslím, že není vhodné tady vytvářet tyto rezervy, umělé rezervy likvidních aktiv v situaci, kdy finanční situace té skupiny je v pořádku a kdy mm, všechny tyto pobočky dodržují kritéria solventnosti a likvidity tak, jak jsou předepsány v CDR 4. Proto navrhuji, abychom zrušili omezení na těch 75%, abychom to omezili eh, u individuálních poboček a abychom to vyčlenili pouze u na skupiny. Já myslím, že to by byl kompromis, který by všem vyhovoval, protože tím dodržíme Bazilej 3 a zároveň zohledníme specifičnost těchto evropských podniků kde musíme aplikovat obezřetnostní pravidla na konsolidované úrovni, na jednotlivé úrovni, na této dvojí úrovni. Ostatně obávám se, že některé přístupy jdou příliš daleko z hlediska delegování pravomocí. A tak nesouhlasím eh, s článkem 408.3, kde se říká, že EBA se předává kompetence, podle kterého do roku 2014 má EBA vyvinout technické standardy pro kalkulaci tedy odcházejících toků e, služeb. Viděli jsme v souvislosti s významem této tematiky a také s ohledem na obrovské částky, o které jde, v této souvislosti se domnívám, že spolurozhodování je nejvhodnějším legislativním přístupem. Ve stejném duchu Evropská komise navrhuje, aby měla pravomoc vydávat zákony prostřednictvím delegovaných aktů, to je článek 444 ohledně konečných ustanovení likvidních poměrů krátkodobého zaměření. To znamená eh, definitivní výše těch vystupujících a vstupujících eh, toků a to v rámci jednotlivých kategorií aktiv a pasiv. A definitivní seznam aktiv, která jsou způsobila pro eh, likvidní rezervní aktiva, tento seznam a ta, tyto rezervy by měly mít eh, tyto banky z hlediska neto vystupujících toků. Je to strategicky velmi zásadní a proto podle mého názoru i zde je nutné mít spolurozhodování, tak, aby mohlo dojít k revizi těch takzvaných velkých rizik. To totiž vyžaduje důslednou práci ze strany všech zúčastněných subjektů, to znamená komise, bankovní sektor, dohled, EBA a také ze strany Rady a parlamentu. Za předpokladu, že by komise rozhodla navrhnout legislativní text této oblasti. Navíc 31. prosince 2013 to není realistická lhůta v souvislosti s legislativním a parlamentním programem, který máme. A proto navrhuji, abychom odložili revizi tohoto režimu velkých rizik na 31. prosince 2018. Do té doby bychom eh, vypracovali a uplatnili eh, celý systém Bazileje 3 CDR 4, tak, jak je to zakotveno v příslušných ustanoveních. To je, prosím, vysvětlení mých pozměňovacích návrhů, paní předsedkyně, a doufám, že zpravodaj zohlední. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní Gonar, prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji také Otmarovi za výbornou zprávu. Také děkuji stínovým zpravodajům za spolupráci a dialog. Myslím si, že je jednoduché považovat tuto zprávu za odbornou či technickou, protože je technicky podrobná. Ale zpravodaj vnímá správně také jako zprávu politickou, jelikož se týká stability a schopnosti investovat do investic v evropské ekonomice. Podle mě nejdůležitější zajistit vysokou míru odpovědnosti v bankovním sektoru. A následně je třeba umožnit, aby banky mohly vzít na sebe odpovědnost. A právě proto jsem předložil pozměňovací návrhy týkající se řízení podniků, především co se týče odpovědnosti akcionářů. Protože pokud podkopeme akcionářům odpovědnost, tak po nich nemůžeme chtít, aby se ji zhostili. Potřebujeme transparentní systémy, ve který se jasně upraví, jak jsou akcionáři zodpovědní e, za jmenování členů představenstva či rady. Kromě toho si myslím, že je nezbytně důležité, aby jednotný trh byl otevřený. To ale neznamená, že ty členské státy, jejichž bankovní systém je trochu jiný, třeba představuje větší část jejich ekonomiky, takže tyto státy by nemohly postupovat jinak, například, že by nemohly vyžadovat vyšší kapitálovou přiměřenost, protože konec konců eh, se jedná na jejich straně, jakožto posledního věřitele, o vyšší riziko. Když se třeba podíváme na evropský hospodářský prostor, tak Island měl obrovský bankovní sektor. A tam si myslím, že by bylo bývalo vhodné, aby pro Island platili vyšší požadavky. Buď, byť tedy v tuto chvíli nejsou středobodem problému, které diskutujeme. Ale potom třeba máme státy jako Švédsko, kde ten bankovní sektor je relativně vysoký, tak tam bychom také mohli mít vyšší požadavky, aniž bychom pokřivili hospodářskou soutěž. Naopak, Přispělo by to ke stabilitě, minimálně v eh, eliminaci systémových rizik. A já si myslím, že by bylo rozumné, abychom ve směrnici těm zemím, které mají velké finanční sektory, dali možnost stanovit vyšší pravidla pro kapitálovou přiměřenost, tak aby se vyrovnali s eh, tímto vyšším rizikem. Za další, malé a střední podniky a příležitost eh, pro bankovní sektor investovat do kapitálu malých a středních podniků. Nezapomínejme na to, že zároveň je třeba zajistit správný systém vážení rizik. Protože kdybychom se na všechny rizika dívali jako rizika stejná, tak by to v konečném důsledku poškodilo malé a střední podniky. Pokud zajistíme, aby banky mohly správně analyzovat různé druhy rizik, tak vždy vznikne větší manevrovací prostor, aniž by to šlo na úkor stability, kterou potřebujeme pro zajištění financování investic. Paní předsedkyně, to je všechno. Minuta 54 vteřin, to je dnešní rekord, což jenom ukazuje, jak důležité bylo to, co jsem chtěl říci. My jsme zapli stopky, až když už jste nějakou delší dobu mluvil, ale to nevadí. Já jsem hovořila také za kolegu, tak jenom aby bylo jasno. Já vím přesně, jak dlouho kdo hovořil a myslím si, že stínový zpravodaj klidně může mluvit 12 minut, to je v pořádku, zpravodaj 20. Někteří, kteří nebyli stínoví zpravodajové, hovořili více než 6 minut. Takže já mám pocit, že to je víceméně přiměřené. Teď na méně než 12 minut má slovo Andrá Šváb. Akrát, eh, děkuji. Samozřejmě to velké číslo pozměňovacích návrhů nás vede k tomu, že chceme všichni hovořit, ale já souhlasím s panem zpravodajem, že tady musíme mít jednotnou regulaci, jednotný přístup pro všechny bankovní ústavy. To chci podpořit. Přesto jsem předložil pozměňovací návrhy. Vím, že bude obtížné dospět ke kompromisu. Chtěl bych hovořit o dvou bodech, které jsou důležité při snaze po kompromisu. Za prvé, domnívám se, že je v našem zájmu, a říkám to také jako zástupce členského státu EU, kde to tak fungovalo do posud, máme zájem na tom, abychom eh, ponechali Eh, riziková kritéria malých a středních podniků na současné úrovni. Pan Simon o to hovořil, zelení také, dokážu si představit, že pan Karas najde lepší formulaci, to je zatím otevřené, ale myslím si, že eh, riziko malých a středních podniků nebylo spouštěčem eh, krize, právě naopak to je stabilizační faktor. Za druhé, co se týče mm, zúčastněných eh, subjektů na trhu, neměli bychom je znevýhodňovat, měli bychom eh, zohlednit eh, specifikum malým a středním podniku a nestěžovat eh, situaci těchto podniků. Za třetí, podporuji to, co řekla Astrid Luling. Neměli bychom mít um, specifickou regulaci pro EBA, měli bychom mít spolupráci. EBA zatím není dostatečně zralá, aby mohla jednat samostatně na tomto trhu. To jsme zaregistrovali v posledních měsících, to bylo, nebylo příliš povzbudivé, ale může se to samozřejmě ještě v budoucnosti změnit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Andreasi, a děkuji také za stručnost. Kolega Presedo má slovo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, i já bych rád přispěl do této diskuse. Pokusím se vysvětlit, co stojí za mými pozměňovacími návrhy a doufám, že zpravodaj je vezme v úvahu. Cílem mých pozměňovacích návrhů bylo posílit trvalou udržitelnost našich finančních ústavů. A to tím, že se posílí na jednu stranu jejich zpráva a na druhou stranu se zajistí, že nebudou příliš zatěžovány, tak aby byli znevýhodněni nespravedlivým způsobem. Nejprve tedy k podnikovému řízení. Já mám pocit, že to jsou otázky, které by si měly řešit samotné podniky, ale přesto bychom měli mít určité standardy, které by byly minimálně srovnatelné s eh, OECD. Týká se to role řídících orgánů, eh, týká se to bezúhonnosti, týká se to kontroly vynucování takovýchto standardů. Já si nemyslím, že bychom v každém případě měli takovéto standardy snižovat. Ano, máme jednotný trh, na druhou stranu trhy v plurálu existují, protože na nich panují jiné situace. Třeba když se podíváme na realitní trh, tak tam obezřetnostní pravidla třeba budou jiná. A také se můžou lišit požadavky na ochranu spotřebitelů. Co se týče regulátorů v domovském a v cílovém státě, já myslím, že je prostě potřeba vykládat evropskou legislativu tak, že máme jednotný trh na jednu stranu, ale na druhou stranu bychom neměli vytvářet na jedné straně taková pravidla, která potom budou mít negativní dopad na straně druhé, v tom druhém státě. Chceme-li zvýšit trvalou udržitelnost celého systému, tak bychom měli působit proticyklicky. Já si myslím, že tady se nejedná jenom o to, že bychom byli proti pravidlům kapitálové vrstvy číslo jedna. Myslím si, že je potřeba, abychom přistupovali k našemu průmyslu srovnatelným způsobem jako ve Spojených státech. Nesmíme zapomínat na to, že pokud dostatečně nepokryjeme kapitál ceřiných společností, tak to povede ke kapitálovým odlivům. A potom ještě další otázka se týká ztrát. Opakuji, že se jedná o jednotný trh a v rámci jednotného trhu je potřeba najít mechanismus, který by umožnil srovnatelné výpočty ztrát, tak aby se následně to mohlo eh, srovnatelným způsobem pojímat na evropské úrovni. Vím, že existují různé podnikatelské modely a že následně bude třeba těžké to srovnávat. Potom jsem měl pozněvací návrh, který se týkal hypoték. Je potřeba vzít v úvahu práci, která proběhla v oblasti finanční stability. A co se týče likvidity, nezapomínejme na sekuritizaci podnikových obligací ta by měla probíhat eh, systémem, eh, který není toxický. Se samotnou sekuritizací není, eh, na samotné sekuritizaci není nic špatného. To je zcela běžný mechanismus. Takže bychom neměli se snažit v této oblasti příliš zatěžovat systém, protože konec konců naším cílem musí být trvale udržitelný růst. Děkuji mnohokrát. Ani prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji za přístup, který zaujal. A děkuji také stínovým zpravodajům za jejich akcent na flexibilitu, protože v podstatě chci zmínit pouze jednu věc. Já myslím, že pan Karas přesně ví, o co mi jde jako dánce. A já jsem předložila řadu pozměvacích návrhů, které se týkaly pravidel pro likviditu. Je tady úzká návaznost na hypoteční úvěrové instituce, protože u nás v podstatě dvě třetiny půjček eh, poskytují tyto hypoteční banky, které navíc nepřijímají vklady. Fungují na základě jasného eh, systému, který je levný pro věřitel, eh, který je levný pro dlužníka a má nízkou marži věřitel. Tento systém nebyl převeden do jiných zemí, protože na něm příliš bankéři nezbohatnou. Je to systém, který navíc fungoval v té nejhorší době, kdy padly Lehman Brothers. Je to systém, který je tedy velmi solidní a robustní. Návrh komise a zpráva pana Karase řešili určité problémy návrhu bazilejského výboru, nicméně pár problémů stále v oblasti likvidity zůstává. Nechci tady zacházet do podrobností, jenom jsem chtěla zmínit, že existují. Některé pozňovací návrhy jiných poslanců a poslankyň by v podstatě situaci vrátily do určitého bodu v minulosti a působilo to problémy. A i z tohoto pohledu je potřeba pohlížet na tyto pozměňovací návrhy. Poměr stabilního čistého financování jsme tady diskutovali a pan Karas e, zmínil, že je potřeba zabývat se systémem hodnocení tohoto aspektu. Já si myslím, že to není pouze technická otázka. Myslím si, že to je také otázka na výsost politická. A nakonec se chci zmínit o Bazileji 1, stejně tak jako Vicky Ford. Předložila jsem spolu s ostatními pozměvací návrh, který představuje určitý kompromis, který by nestáhnul spodní limity z Bazilie 1, které působí hypotečním bankám problémy, ale na druhou stranu by EBA dal určitou pravomoc vyhodnotit, kdy je možné se tohoto eh, limitu vzdát tak kdy ne, takže je to určitý kompromis. V každém případě se ale budu těšit na diskusi a doufám, že najdeme dobré a flexibilní řešení. Děkuji. No, uh... Děkuji. You, Sharon, gracias, presidenta. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho práci. Děkuji předem také za jeho budoucí práci. Co se týče eh, veřejných dluhů, eh, prožíváme mimořádné období. Všichni se snažíme o to, aby tato situace byla analyzována. Je nutné navýšit eh, kapitál právě proto, aby se řešily problémy veřejného dluhu. Veřejný dluh je vlastně jakýmsi neošetřeným rizikovým aktivem. A tady musíme něco udělat, jinak spochybníme eh, důvěru v Evropskou unii a v nás samotné. Musíme eh, také postupovat tak, abychom udrželi naši ekonomiku. Pro mě je to tedy zásadní otázka. Musíme však být obezřetnostní a musíme vysílat správné signály. Co se týče softwaru, souhlasím s Antolinem. Musíme zohledňovat software, který existuje v bankách a také z hlediska poskytovaných licencí. Musíme si uvědomit, že existují určité režimy, jako například v USA, kde software je vnímaný jako hmotný investiční majetek. Menšinové zájmy by měly přispívat k pozitivním výsledkům eh, celých koncernů. Proto si myslíme, že je důležité při kalkulaci konsolidovaných výsledků zohlednit veškeré mm, aktivity, které zatěžují zvláště aktivitu mateřské společnosti. Dále musíme pracovat na právní jistotě. Musíme dobře definovat aktiva, kde by mohlo docházet eh, k mm, snižování jejich hodnoty na úrovni bank. Co se týče malých a středních podniků, předložili jsme několik pozměňovacích eh, návrhů. Jednak eh, jsme chtěli navýšit eh, financování malých a středních podniků v EU a dále se chceme vyhnout omezování poskytování úvěrů těmto malým podnikům z důvodu velké expozice. je nutné udělat vše pro to, abychom mohli zafinancovat malé a střední eh, podniky. Měli bychom navýšit Prahy, které zde byly stanoveny. To znamená, měli bychom eh, přejít z jednoho milionu na pět milionů. Děkuji zpravodaji a děkuji Sharon. Eh, děkuji vám. Ještě dvě žádosti o slovo. Herbert Dorfan a pan Mandras. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velmi stručný co se týče zvláštního přístupu k malým podnikům. Tady se připojuji k tomu, co zde již zaznělo. Myslím, že je to důležitý faktor. Pak je tady ještě jeden bod, o kterém jsme dnes nehovořili. Je to zvláštní situace malých družstevních bank. Je to tak, že v některých členských státech, také u mě v Itálii, Existuje družstevní systém, kde jsou malé družstevní banky, které se seskupují do větších uskupení. Například v Itálii tato uskupení představují 10 celé bankovní oblasti. Je to e, e, zvláštní skupina, měli bychom zohlednit jejich specifika. Já jsem v tomto smyslu předal pozměňovací návrhy 293, kde se hovoří o vedoucích orgánech těchto družstevních společností. tady eh, bychom měli mít stejný přístup, to znamená několika té mm, vedení těchto družstevních bank. A druhý bod, který se vztahuje také na tyto banky, to, jsou, to je systémové zabezpečení. Mezi těmito malými bankami existuje systém solidárního ručení, který by měl být zohledněn. Já jsem se o to také pokusil ve svém pozměňovacím návrhu, které, který jsem k této oblasti podal. Co se týče zbývajících bodů, tady souhlasím s tím, co již bylo řečeno. Děkuji. Hello, Aha. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především jsem chtěl velmi srdečně poděkovat panu zpravodaji za to, že už v prvním vystoupení upozornil na problémy, které jsem zmiňoval ve svých pozněcích návrzích. A poslal jsem vám to i písemně. Já nechci opakovat to, co říkali předchozí řečníci. Chtěl jsem jenom upozornit na jednu věc. Já mám pocit, že když hovoříme o kapitálových požadavcích, které brání trh před příslušnými nebezpečími, ale že přitom možná úplně nevědomně chráníme společný trh. Já jsem velký zastánce společného trhu, stejně tak jako Francie. Zdá se, že Francie je stále eh, horlivějším zastáncem společného trhu. Tady ale, když bojujeme za jednotný trh, tak se klidně může stát, že přitom destabilizujeme finanční systém. Protože určitý systém existuje. Pokud by se stalo, že likvidní faktory se budou počítat na úrovni skupiny, skupiny tak potom nevím, co z toho bude vyplývat lokální trhy. A to už je jedno, jestli to budeme říkat lokální trhy v rámci jednotného trhu nebo prostě specifické trhy. Eh, povedou k tomu, že ten systém následně se může destabilizovat spíše než stabilizovat. Během této diskuse, a teď ještě, jestli se můžu vrátit k požadavkům na likviditu, tak je jasné, že ty místní faktory musíme vzít v úvahu, jinak budeme systém destabilizovat. Teď, co se týče harmonizace, a přitom, přitom také musíme vzít v úvahu specifika místních trhů. My jsme tomu věnovali hodně času, ale chtěl jsem jenom upozornit na jednu věc, o které se nemluvilo. Velmi často odkazujeme k Bazileji 3, ale Bazilej 3 v této oblasti je dosti opatrná proti harmonizaci. Říká, že specifika místních trhů se musí vzít v úvahu. Říká, te, že to tež platí i pro kapitálové otázky. A já myslím, že to je dostatečný důvod k tomu, abychom se touto věcí zabývali vážně a našli řešení, které bude budovat společný trh, ale zároveň nepodkopávat ty zásady bezpečnosti, ve které nás, minima, které nás minimálně ve dvou místech chránili proti krizi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A protože máme čas, zpravodaj říká, že si rád vyslechne i komisi, která jsem eh, vyslala zástupce. Dám vám slovo. Nemáte celou věčnost, ale chviličku. Takže si můžete projít ty hlavní body, ne každý pozměňovací návrh. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, tato diskuze byla nesmírně bohatá a my eh, opravdu nechceme pokrýt všechny body. Chceme ale poděkovat zpravodaji a celému jeho týmu za práci na tomto týmu. Je to opravdu působivé. Těší nás míra zájmu parlamentu, počet pozměňovacích návrhů. Čeká nás ještě mnoho práce. K časovému harmonogramu mnozí z vás potvrzujete význam toho posunovat se rychle a přitom udržet nezbytnou kvalitu. Vítáme obě tyto ambice. Pan Lambert řekl, že chce eh, do určité míry konkurovat radě v tom, aby jste byli jako první. Rada má stejnou ambici, takže vám přeji v tom mnoho zdaru. Rozhodně rada chce dosáhnout dohody v příštích eh, týdnech a měsících, aby to bylo včas. Vítáme tudíž míru ambicí v obou institucích. K malým a středním podnikům. Mnozí z vás potrhli význam správného nastavení tohoto nástroje ve vztah k malým a středním podnikům. My od začátku to považujeme za jednu z priorit projektu. Do návrhu jsme dali revizní doložku a požádali jsme EBA, aby eh, předložila první vyhodnocení do září letošního roku. Takže sdílíme touhu mnoha z vás správně nastavit přístup k malým a středním podnikům. Zároveň chceme vyzvat k bezřetnosti, neměli bychom příliš spěchat tím směrem přednostního zacházení, aniž k tomu máme potřebné údaje a analýzy. Takže právě proto tady máme tu revizi. Zatím nevíme, jestli v dnešní době máme všechna data k tomu, abychom ten systém mohli výrazně eh, změnit. Eh, odměňování zaznělo, eh, rovněž bylo zmíněno mnoha z, mnoha z vás a někteří z vás řekli, že bychom možná měli být přísnější, a nastavit lepší vztah mezi tou variabilní a eh, fixní částí eh, platu. Komisař eh, Barně sám řekl, že pokud ta ustanovení, která platí, zatím nejsou dostatečně implementována, je připraven dále tento systém zlepšit. Čili jsme připraveni spolu s vámi se zamyslet nad zlepšo, zlepšením ustanovení týkajících se odměňování. Pokud jde o naše partnery, ať už Spojené státy či další, a zda budou implementovat Bazely 3, toto je klíčová záležitost pro vás a pro komisi. Pan Karas upozornil na důležitost monitorování situace přitom zmínil svou žádost komisi, aby k tomu poskytla informace. My už jsme v minulosti říkali, že to velmi vědlivě sledujeme. Při každé příležitosti jsme v pravidelném kontaktu se spojenými státy a dalšími partnery. Vnímáme to tak, že spojené státy se stále více přibližují předložení návrhu pravidel Mohlo by k tomu dojít v dubnu, pokud dodrží to, co naznačili v nedávné době. A v takovém případě budeme moci v parlamentu i v radě vyhodnotit do větších podrobností, co hodlají Spojené státy dělat. A z toho pak můžeme vyvodit patřičné závěry. Ještě Další věc, víte, že probíhá hodnocení implementace na úrovni Bazileje, tento proces již začal, přispěje k tomu i komise a další státy budou rovněž motivovány k tomu, aby eh, předložili, aby v určitých lhůtách se vyjádřili k bazileje 3 a k její implementaci. A další důležitý bod, na kterém máte eminentní zájem, maximální harmonizace a ta příručka jednotných pravidel. Mnozí z vás opět upozornili na nutnost správného nastavení těchto pravidel a vytvoření rovnováhy, tak aby došlo k harmonizaci, ale by zároveň existovala jistá míra flexibility. Komise do návrhu zařadila různé flexibilní nástroje z diskuzí v parlamentu a v radě. Soudíme, že systém bude muset být nadále zlepšován. My jsme otevření. Jak řekli mnozí z vás, jsme hluboce, v komisi hluboce přesvědčeni o tom, že se tak musí dít velice vyváženým způsobem. Nesmí to být na úkor jednotného trhu. A v tomto ohledu podporujeme i další zapojení evropských orgánů jako EBA a SRB. A důležit, významnou intervenční roli může mít také komise. Protože komise plní klíčovou úlohu při správném nastavení té úrovně. Děkuji vám. Děkuji. A závěrem od pan zpravodaj Otmare, prosím. Dámy a pánové, srdečné díky Děkuji za tuto intenzivní a velmi hlubokou diskuzi. Já si myslím, že mohu říci, že některá vystoupení opakovala to, co bylo prodiskutováno na minulém zasedání a co bylo předloženo jako návrhy. Já si myslím, že bychom měli také zohlednit skutečnost, že mnohé, co bylo požadováno dnes, je mm, vnímáno jako nové akcenty, protože od dob zprávy eh, z vlastní iniciativy eh, se mm, udály události, které naplnily tato, tato přání. Kolega Šváb odešel, ale například u snižování váženého rizika u malých a středních podniků tam je návrh, aby došlo k snížení o 30 To je odvážný krok. Neměli bychom říkat, že všechno, co máme k dispozici, je nedostatečné. Pokud se nám podaří prosadit těch 30 tak to bude znamenat velký krok z hlediska usnadnění zadávání úvěru, poskytování úvěru malým a středním podnikům. Neměli bychom tedy eh, navyřovat eh, další limity, které jsou nyní předmětem přeskumu. My tím snížením rizikového váženého kritéria dosáhneme více, než kdybychom zvýšili prach pro retailové eh, ústavy, tedy maloobchodní ústavy. Snížením tohoto rizika dosáhneme mnohem větších výsledků. Takže komise by měla říci EBA, že mm, chceme, aby to byl legislativní proces. Ovšem mm, v září 2012 je již po tomto legislativním procesu. My bychom se měli touto otázkou zabývat nyní a nikoli poté. Pokud tady bude uh, určité vysvětlení a prohlášení z hlediska legislativního uh, procesu, tak to budeme brát na vědomí. Máme tady dostatek prostoru, dostatek času. A druhá věc, kterou bych chtěl říci komisi. Prosím o to, aby bylo jednoznačně řečeno, že parlament zpracovává tento návrh komise odvážněji než samotná rada. Já nerozumím té neutralitě při tom vyjednávání. Cílem musí být, abychom měli dobrý, kvalitní návrh, a abychom neohrozili implementaci. Co se týče družstevních bank a ručení, i to tady zaznělo, to všechno máme ve zprávě. My máme decentralizovaný systém ve zprávě. Máme tam ty svazky eh, těch malých družstevních bank, které vzájemně ručí, máme tam spořitelny. Všechny tyto ústavy jsme plně uznali a to je skutečně velký krok z hlediska Bazileje, z hlediska, parlament, z hlediska návrhu komise. To znamená, my chceme zohlednit tyto různé typy a chceme pro ně ale připravit jednotný návrh. Ale chceme brát v potaz eh, individualitu těch jednotlivých typů. To znamená zohlednit malé střední podniky, tyto specifické družstevní svazky, ty svazky, kde vzájemně ručí tyto družstevní banky. Toto vše jsme vtělili do našich návrhů. Co se týče corporate governance, tam se jedná o oddělení těch takzvaných vlastnických vztahů a provozních vztahů. To je otázka transparentnost a rozdělení pravomocí. I to jsme již velice často tady probírali, existují již zprávy na toto téma, měli bychom na tom stavět i v rámci těch nových oblastí. A v tomto smyslu srdečně děkuji. Já myslím, že jsme se dostali mnohem dále, než eh, jak bylo často řečeno. Eh, budeme pokračovat eh, v těch podrobných diskuzích na základě pozměňovacích návrhů a budeme směřovat ke kompromisům. Prosím, abychom pokračovali v dobré spolupráci, abychom nestráceli čas, abychom dospěli k rychlému a dobrému eh, výsledku a aby toto vzájemně do sebe zapadalo. Srdečné díky. Thank you very much. Děkuji vám. Myslím, že rada nás nemůže jen tak odložit stranou, nevím, jestli to vůbec někdy děl, mohla dělat. Teď máme další výměnu názoru 12. dubna, kdy nás čeká několik dalších kompromisních návrhů, kterými bychom měli projít. Hlasovat bychom chtěli v Ekonu 25. nebo 26. dubna a na červnou plenárku potom to dostat. Takže tím jsme skončili poměrně eh, včas eh, naší eh, ranní náplň činnosti. Máme, můžeme si udělat pauzu na kafe. Odpoledne jenom pozorněji, protože tady bude zasedání s trojkou a bude to společně s výborem pro zaměstnanost. Takže v průběhu oběda tady dojde ke změně zasedacího pořádku, takže si prosím sebou vemte dokumentaci nebo cokoliv, eh, co máte na stole, nenechávejte to tam, jinak eh, se může stát, že se to přemístí někam jinam a mohlo by vás to poplést. Takže prosím, odpoledne ve tři koordinátoři a výbor začne ve čtyři. Děkuji.